Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Dobré ráno všem. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Srdečně vás vítám na našem zasedání Výboru pro životní prostředí. Čeká nás dnes celá řada hlasování. Ale nejprve bod přijetí pořadu jednání. Dámy a pánové, než se začneme věnovat pořadu jednání, tak bych vzhledem k událostem v Japonsku chtěl říci, že my zde v našem výboru, který je příslušný pro životní prostředí, pro veřejné zdraví, pro civilní ochranu a pro katastrofy, jsme hluboce šokováni tím, co se stalo v Japonsku v zemětřesení tsunami a také nevyjasněná situace týkající se jaderných elektráren ve Fukušimě. Ukazuje se, že síly přírody jsou mnohem silnější než to, co vybudoval člověk. A Toto téma zaznívalo v našem výboru často, když se podíváme na změny klimatu a na přírodní síly, které se mohou rozpoutat a pak už je nelze zvládat, nebo jiné reakce přírody na zásahy člověka do přírody, když člověk už potom důsledky svého zásadu, zásahu do přírody nemůže kontrolovat. Vyjadřujeme plnou solidaritu s japonskými občany, a doufáme, že se podaří tuto katastrofu zdárně zvládnout, že do Japonska dorazí i nejrůznější druhy pomoci z Evropy a podaří se zhojit nebo překonat rány, které toto zemětřesení v Japonsku způsobilo. Z tohoto důvodu jsme také změnili pořad jednání dnes v poledne. K nám přijde pan komisař Günther Oettinger a bude nás informovat o tom, co dělá Evropská unie v souvislosti s kontrolou bezpečnosti jaderných zařízení, kterých je 143. Pan Oettinger eh, slíbil svoji účast, eh, nicméně má velice nabitý program, což chápu. Takže prosím, dnes ve tři hodiny přijďte včas, protože Patricia Espinoza zde bude ve tři hodiny spolu s mexickou velvyslankyní v Bruselu a budeme také hovořit o Cancúnu a výhledu na příští klimatickou konferenci. A v 15.45 bychom tedy měli setkání s Günterem Tinerem, který v 16.30 musí odejít. Takže nám přislíbil, že přijde, máme těch 45 minut. Jak vidíte, pro obě témata nebudeme mít moc času, takže otázky tak na jednu minutu, abychom vůbec stihli ještě odpovědi. Potom je zde návrh, že po návštěvě pana Oettingera se eh, i hned probere bod číslo 23, informování spotřebitelů o potravinách, zpravodajka je paní Zomer a musíme to projedat dnes a dva body dnešního pořadu jednání bychom posunuli na zasedání na 11. až 12. dubna. Už jsme se dohodli s Franceskou Balcány. A to se týká trialogu 2012 rozpočet a bod 24 o nouzovém čísle 112. Takže to jsou body, které by se potom přesunuly na duben. Potom je zde návrh na zítřek a sice týká se bod 25 překročení HDP. Spravodajka Anna Rozpach bude projednán až po bodě 26 nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Kolegyně Hybner se hlásí o slovo, prosím. děkuji bardzo, e, Pane przewodniczący, šanovní koledzy. víme, že. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Všichni víme, že situace na energetickém trhu se v posledních dnech eh, změnila. Víme, že budeme muset eh, přistoupit k ověření našich energetických zdrojů, především pokud jde o jadernou energii. A myslím tedy, že by bylo dobré, abychom si položili otázku, zda by se neměla zajišťovat benchmarking jednak pro zemní plyn, jednak pro uhlí ovšem nikoli na základě starých systémů, starých technologií, ale na základě nových technologií, tak abychom se neocetli v situaci, kdy prostě energie nebude. Ještě máme možnost přistoupit ke kontrole a k benchmarkingu, tak bych podpořila všechny, aby mm, podpořili druhý bod, který je velice důležitý pro nás a pro celou Evropu. Ja, Frau Kollegin, Sie sprechen den Punkt 5 an. Děkuji paní kolegyně, vy hovoříte k bodu 5 a hlasování o benchmarkingu, k tomu přijdeme hned. Je to bod 2 hlasování. E, druhý punkt v hlasování. Ja, ja. Bod 2 v hlasování. Gehört, was Sie gesagt haben. Ano, my jsme si vyslechli vaše slova, ale to je věc, ke které my můžeme říct pouze ano nebo ne. Takže to byl pořad jednání, který jsme nyní projednali a nyní mám dvě sdělení předsedy. Paní kolegyně Anna Rozbach změnila politickou skupinu a nyní je členkou EKR a nyní už sedí vedle pana kolegy Ouské, vedle pana Ouského už navázala nová přátelství, takže máme za EFD eh, nového koordinátora, tím je pan Rosy, takže vás srdečně uvítáme na zasedání koordinátorů. Další sdělení předsedy plánované workshopy workshop na eh, téma fungování systému ETS 22. března od 9.30 eh, do 12.15. Všechny srdečně zveme. A také nás eh, pozval výbor ITRE na workshop, který se týká technologií pro obnovitelné zdroje energie, rovněž 22. března, ale odpoledne. Tolik tedy sdělení předsedy Nyní bychom se dostali k bodu číslo 4. Dohoda o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku. Eh, zpravodajem byl Kryton Arzenis, který se chce krátce ujmout slova. Prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, neměli jsme čas eh, prodiskutovat to na výboru, protože se rozhodlo přistoupit rovnou k hlasování tak aby to tedy včas vstoupilo v platnost. E, životní prostředí nemá hranic. Tady se hovoří o mokřinách, které jsou na hranici e, tří států Řecka, e, bývalé republiky, Jugoslavské republiky Makedonie a Albánie. A jde tedy o ochranu těchto rozsáhlých mokřadů, které zároveň spadají pod eh, Ramskou úmluvu. A my tady tedy eh, dnes tím hlasováním poskytneme souhlas pro to, aby se prováděla dohoda mezi těmito třemi státy. Děkuji. Děkuji, pane kolego, takže nyní můžeme hlasovat, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže to bylo, pokud to dobře vidím, jednomyslně, abychom to věděli přesně, tak mě sekretariát upozorňuje, že tak o těchto věcech bychom měli hlasovat elektronicky, takže kládám kartičku, prosím vás také, abychom tedy udělali závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Za SAD nám přebývá jeden hlas. Teď už je to v pořádku. Končím hlasování. 57 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Jednomyslně přijato. Gratuluji kolegovi Arsenisovi. Tím se dostáváme k bodu 5 pořadu jednání. Námitka podle článku 88 odstavec 2. Týká se to stanovení přechodních pravidel pro celou Unii týkajících se harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise, srovnávací analýza, takzvaný benchmarking. K tomu už se vyjádřila kolegyně Hybnerová. Máme zde usnesení, lépe řečeno dvě usnesení, o nichž budeme hlasovat elektronicky. První Filip Žovem, Pila Ajuzo a další. Nyní hlasujeme, elektronicky zahajuji hlasování. Za SAD nám přebývá jeden hlas. Teď je to v pořádku, takže končím hlasování. 13 pro, 43 proti, 4 se zdrželi, takže to bylo zamítnuto. Dostáváme se k usnesení číslo 2, Konrad Šimanský. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9 pro, 44 proti, 2 se zdrželi. Tímto to bylo zamítnuto. A nyní budeme pokračovat. Chcete, chtěl jsem říct k benchmarkingu ještě toto, kolega Skelakakis i já jsme se ohlásili u komise, týkalo se to výroby letadla na řeckých ostrovech a to je specifický případ. A zaznělo, že zde, že zde nalezneme ještě adekvátní řešení. Bod číslo 6, námitka podle článku 88, týká se to DHA v mléce pro děti. Budeme hlasovat elektronicky o této námitce, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 hlasů pro, 28 proti, nikdo se nezdržel, takže to bylo přijato. Nyní bod 7. A ještě samozřejmě eh, gratuluji žadatelům. Tak a nyní bod číslo 7, Absolutorium 2009, souhrný rozpočet Evropské unie, oddíl 3, komise. Je to tedy bod číslo 7 na pořadu jednání. Máme několik pozměňovacích návrhů. Jednička Tomas Ulmer, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2, Alexander Lamstorf, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 a tam je ústní pozměňovací návrh a hlasujeme po částech. Takže první část po ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Druhá část tím pádem padá. Takže závěrečné hlasování které provedeme elektronicky, takže zahajuji hlasování. Za SAD nám přebývá jeden hlas. Nyní je to v pořádku, hlasovali všichni. Končím hlasování. 49 pro, 5 proti, jeden se zdržel. Gratuluji Jutě Hauk a také už jí předem gratuluji, pokud eh, budou schváleny i další body, o nichž budeme hlasovat. To už je takový racionální způsob, jak poděkovat předem. Bod číslo 8. Udělení absolutoria za rok 2009 Evropská agentura pro životní prostředí. Pozměňovací návrh číslo 1 byl stažen, pozměňovací návrh 2, Aleksandr Lambsdorff jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro, nikdo není proti. 6 se zdrželo. Tak to je velká známka důvěry vkládaná do Evropské agentury pro životní prostředí. So, die nächste Abstimmung ist Další hlasování se týká ECDC, Evropské středisko pro prevence kontrolu nemocí. Pozměňovací návrh 1, Tomas Úmer, kde pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. Trojka, kde je pro? Proti zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 4 padá. Pan předseda se omlouvá. Pozměňovací návrh 4, první část. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 4, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 byla stažená, 7, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 8, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Takže s velký, mnoha hlasy pro ECDC schváleno a nyní hlasujeme o EFSA. Zde bude oddělené hlasování o pozměňovacím návrhu 2. První část jde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh jedna padá, takže trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřka byla stažena, pětka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Závěrečné hlasování o agentuře EFSA. Abstimmung beendet. Končím hlasování. 45 hlasů pro, 6 proti, 6 se zdrželo. Gratulujeme zpravodajce. A teďka, teď agentura EMA, agentura pro léčiva, oddělené hlasování u stavce 2. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Stavec 3, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh číslo 1 byl stažen. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se za schváleno. Zkontrolujeme si to. Takže kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 2. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 ku 29. Tam se asi někteří přihlásili velmi pozdě. Dobře. Tak, pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šest. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Končím hlasování. 43 hlasů pro, 4 proti, 7 se zdrželo. Blahopřejeme zpravodajce. A potom Evropská agentura pro životní prostředí EEA. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Trojka stažená. Čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. pět kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 49 pro, nikdo nebyl proti, 7 se zdrželo, takže Jutě Hauk blahopřejeme, děkujeme jí za její práci pro výbor pro životní prostředí. Už jsme se posunuli k bodu číslo 13 pořadu jednání. Zelená kniha komise nazvaná Ochrana lesů a související informace v Evropské unii. Příprava lesů na změnu klimatu. A zde mám úžasný hlasovací seznam. Zpravodaj je Kryton Arsenis, který si bere na krátkou dobu slovo. Prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat eh, stínovým zpravodajům a sekretariátu a také politickým poradcům všech stran za obrovskou práci, která byla dosažena na 48 kompromisech. Je to bezprecedentní počet eh, dohodnutých bodů a dosáhli jsme významných kompromisů a chtěl bych tedy všem poděkovat za skvělou práci. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkujeme. Je to celá řada návrhů kompromisů, což nám umoži- usnadňuje práci. Takže se dostáváme k hlasování. Kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh číslo dvě, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis číslo tři, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh číslo čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis číslo pět, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 14. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 15, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 16, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bylo by to pěkné hlasovat unblock, ale pan zpravodaj chce vědět, kde jsme a jsou země, které jsou velmi lesnaté, jako je Švédsko, někdy jsou pro, někdy jsou proti, takže budeme hlasovat jednotlivě osmnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, devatenáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, dvacet, kdo je pro, proti,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 Proti? Zdrželi se schváleno 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. No ještě jich tady máme docela hodně. Musíme skutečně, když to nehlasovat o všech jednotlivě, nemůžeme to odhlasovat unblock. Jsou tam i některé konsolidované, tak eh, můžeme o, o nich hlasovat dohromady ale Jeden z nich vlastně pokrývá zhruba deset pozměňovacích návrhů. Ano, vypadá to, že to je hodně práce, ale kolegové, měli jsme původně 370 pozměňovacích návrhů, takže teď vlastně získáváme hodně času. Ano, myslím, že váš vaše kompromisy jsou dobré. Pokud nebudou námitky, tak asi můžeme zbytek těch kompromisů odhlasovat en blok těch zbylých 17 nebo 18. Takže kompromis 31 až 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A obrovskou většinou schváleno, kdy to ne. Dobrá, tak se podíváme, co tu ještě zbývá. Pozměňovací návrh číslo 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Schváleno. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Sto jedna. Kdo je pro? Chcete zkontrolovat stovku? Dobře. Kontrolujeme tedy hlasování o pozměňovací návrhu číslo 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže s jasnou převahou to bylo schváleno. 101, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Potom 113, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Uprostřed strany 117, kdo je pro? Proti? Teď to pořádně nevidím. Takže znovu 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 121. Ne, ne, ne, ještě 118. Takže 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. To bylo jasně vidět. 122 a 124, 128 a 129 jsou shodné. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Zkontrolujeme si to elektronicky. Abstimmung beendet. Končím hlasování. Zamítnuto. 125, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Pocit, že liberálové nezvedají řádně ruce. Není pořádně vidět, jak hlasují. A na vás potom záleží, jak hlasování dopadne. Takže 125, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno, ale raději to zkontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak se to vyplatilo zkontrolovat. Nyní 123. Horst Schnellart. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme si to. Končím hlasování. Zamítnuto. 127. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 126 je lingvistické povahy, takže 130. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 131. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom se dostáváme na stranu 11, pozměňovací návrh 158. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. ITRE 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 159. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 166 bylo staženo, takže se dostáváme na další stranu. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 173. Elena Ona Antonesku, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. I před 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 174, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 186, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Na straně 15, ITRE 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 205 Krista Klas Horst Schnellhardt. A tam ještě dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přejete si kontrolu. Končím hlasování. A tak to je smůla. Zamítnuto. 207, to bylo staženo. 206 s dodatkem, kdo je pro? 206, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 211. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 212. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky. 212. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Ale šest osob eh, nemá kartu, proto hlasování ručně elektronicky dopadlo trochu jinak, ale toto je schváleno. Tak 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 222 staženo, 221 staženo, 223 De Bruyne bude pro. Proti, zdrželi se, schváleno. 227, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 229, kdo je pro? Proti, Zdrželi se. Kontrolujeme elektronicky 229. Končím hlasování. Schváleno. 230. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 235. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 241. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 248. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 251, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 252, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. ITRE 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 254, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 255. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 257. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 258. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 261. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. ITRE 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. ITRE 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 262. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 263, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 266, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky 266, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Pak se dostáváme na stranu 25, ITRE 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 289. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A kdy 18. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 294 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 296 plus ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 296 kontrola elektronické. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak, body odůvodnění. Pozměňovací návrh číslo 3 byl stažen. 12. Gaston Franco, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 23 stažena, 29 a další taky, až po 34. Staženo. Takže 36 oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Tak už se blížíme ke konci. 66 na straně 32. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 68 a 74 jsou shodné. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 69. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 70. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 71. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 73. Kdo je pro? Ne. Pardon, předseda se opravuje. 75. 75. Teodorovský Lagakis, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 76. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Potom máme identické pozměňovací návrhy 78, 79, 80, 82. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. A ještě si to zkontrolujeme. Kontrolujeme 78 až 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, už konec. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 91, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 89 a 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 93. Osmdesát devět, devadesát kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tak, 93 a 92 padá, 94, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno, 95, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A nyní Eh, závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 53 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. Krytonovi, Arsenisovi i všem jeho kolegům, kteří se zapojili do práce na zelené knize o evropských lesích. Blahopřeji, potom bude ještě bílá kniha, potom možná legislativní návrh, takže lesy budou naším tématem ještě nadlouho, nicméně velice vám děkuji za odvedenou práci a za to, že tento dokument parlamentu vznikl, co se týká třetiny území Evropské unie. So, abgestimmt wird. Normal wird das fallen, wenn mhm. dies angenommen wird. Okay, sagen wir Bescheid. Ne? Ja. Also dann sind wir bei dem Punkt. Dostáváme se k bodu 14 a tím je změna směrnice 2000 lomeno 25 ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu respektive vám přece říká motory. Tak předseda má napsané motory, ale budeme hlasovat o traktorech. Spravodajem Salvatore Tatarela. Traktory mají také motory, takže se jim budeme věnovat. Tak se do toho pustíme. Máme zde pozměňovací návrh číslo 20 a 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak tento návrh se neprosadil, byl zamítnut. 22 a 4 byly staženy, 34 Ano, zpravodaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Potom konsolidovaný pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Pokračujeme pozměňovací návrhem 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno devítka stažena, 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička stažená, 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. osm stažená, 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka stažená, 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Desítka byla stažená, 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Jedenáctka stažená, takže 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Dvanáctka byla stažena. Příloha 1, konzolidovaný pozněvací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 14 byla stažena. 50 to byla Eichhout, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 15 byla stažena. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 16 byla stažena. Tran 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Tran 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17, to bylo staženo, 18 rovněž, 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 byla stažena. Bude odůvodnění. Pozněvací návrh 23, kdo je pro, proti, Zdrželi se schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní Petr Líze požádal o to, abychom o 25 se hlasovali zvlášť. Takže budeme zvlášť hlasovat o 25. Kdo je pro? Proti? To si zkontrolujeme. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 25 byla schválena. Jednička je stažená, 26, kdo je pro? Kdo proti? Zdrželi se schváleno. Tran 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Potom zde máme konsolidovaný pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Nevidím pořádně, jak jste hlasovali, takže znovu 29. Kdo je pro? Teď už je to lepší. Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Konzolidovaný pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 staženo, takže závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 47 proti, pro, 7 proti a 5 se zdrželo. A návrh legislativního usnesení, předtím to byl návrh zprávy. Takže přes kávu a čaj zahajuji hlasování. fehlen doch 14. Sie müssen noch mal drücken. Da war... Byl tam ještě nějaký technický problém, nehlasovali všichni. Musíme překontrolovat, zda všichni hlasovali, včetně mě. Tak, teď už je to v pořádku, končím hlasování. 45 hlasů pro, 5 proti, 6 se zdrželo. Blahopřejeme zpravodaji, kterým je Salvatore Tatarella. Je to velice komplikované téma. O něm jsme nyní rozhodli. A my budeme pokračovat dalším bodem. A sice se od traktorů dostáváme k motorům. Unser Tagesordnungspunkt 15 je to bod 15 na pořadu jednání. Spravodajkou byla paní Pěty Kajnen. Takže přejdeme k hlasování. Pozměňovací návrh 17 a 18. Cílem je zamítnout návrh komise, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19 byla stažena. Tím se dostáváme k článkům, poslanec návrh 8, ten byl stažen. 50 a 51 identické, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 52, 53, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnut. 54, kdo je pro, kdo proti? Zdržel se? Zamítnuto. 55 a 56. Někdo si přeje, aby se to ověřilo, většinou s tím souhlasím, když to není oprávněné. Takže si ověřujeme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dobře, 55 a 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. 57, 58, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 60, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní konsolidovaný pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 60, 6 a 68 identické návrhy, kdo je pro. Kdo je proti. Tak si to ověříme. 66, 68. Elektronické ověření zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Konsolidovaný pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování. Schváleno. 72 73 jsou identické návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. A ještě tam patřila 74. 75 a 11, kde pro? Ano, schválili jsme předcházející, takže to odpadá. Dále 76 odpadá, Tran 4, kdo je pro? Kde proti? Zdržel se, zamítnuto. 80-81, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Konsolidovaný pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Konsolidovaný pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Ale přeskočil jsem konsolidovaný pozměnce 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Takže teď 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Konsolidovaný pozměnce návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Konsolidovaný návrh 4. Kdo je pro? Kde proti? Zdržel se. Schváleno. Čtrnáctka. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Zamítnuto. Devadesát osm. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Zamítnuto. 15 a 99 100 a 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Koncovně pozměnci návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Na další stránce 111 a 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Trán 7, kde pro? Kde proti? Držel se? Schváleno. 113, kde pro? Kde proti? Zamítnuto. 114, kde pro? Kde proti? Zdržel se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení 20, kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Konsolidní pozměnce návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tak si ověříme 25. Končím hlasování. Zamítnuto. Konsolidní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Konsolidantní pozměňovací návrh 3, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 40, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Pětka odpadá. 38, 39, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Zamítnuto. Šestka byla stažena. 41, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 43, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Konsolidní pozměnce návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Závěrečné hlasování Hlasujeme o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 7 proti, 12 se zdrželi. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro, 5 proti, 2 hlasy se zdrželi. Blahopřeji paní Kajnen, všem stínovým zpravodajům a všem, kteří se podíleli na uzavření kompromisu. Ve složité věci. Sirpa chce něco říci. Ano, byla to taková odborná zkouška. A chci poděkovat všem kolegům ze skupiny a také stínovým zpravodajům, kteří se podíleli na tomto kvalitním výsledku. Děkuji mnohokrát, Sirpo. Skutečně bylo třeba zkoumat, jaká je situace na trhu velmi podrobně abychom našli správnou linii. A nyní budeme hlasovat dále o bodu 16 pořadu jednání Unie inovací. Proměna Evropy pro svět po krizi. Navrhovatelem je Joe Ferreira. Začneme hlasovat. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Dvojka byla stažena, trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. Čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se sváleno, Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se Ze strany EPP jsem nic nezaznamenal u pětky. Takže pět, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Šestka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Taky devítka nejdříve, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Třináct. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Dvanáctka odpadá. Jedenáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Čtrnáct. Chcete si to ověřit u jedenáctky? Edit žádá o ověření, takže jedenáctka zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. 16 stažena, 17, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 18 ve dvou částech. První část, kde je pro, Kde je proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kde je pro, Kde je proti, zdržel se, schváleno. 19, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 20, kdo je pro, kde... Chcete si to ověřit u 19? Tak dobře, 19 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno.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 Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 31 po částech, první část, kdo je pro? Ano, co se děje? Joao. Pane předsedo, já bych chtěl stáhnout eh, tuto žádost o hlasování po částech. Navrhuji tedy, abychom hlasovali o celém bodu. A já jsem proti. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. To byla jedna třicítka. Nyní 32. Opět po částech. První část bude pro. Bude proti. Zdržel se schváleno. Druhá část kde pro. Kde je proti? Zdržel se schváleno. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 8 se zdrželo. Blahopřejeme Joe Ferreirovi. Unie pro inovace. Všechny si ji přejeme. A poslední hlasování pro dnešní dopoledne je bod číslo 17. Týká se programu na podporu rozvoje integrované námořní politiky. Navrhovatelkou je Corinne Lepage. Začínáme pozměňovacím návrhem číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 22. H23 jsou shodné, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 5. Hlasujeme po částech. První část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. 27. Zde je dodatek. Michal Tremopulos, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 28, kdo je pro? Proti. To si ověříme. Ověřujeme 28. Takže výsledek je 30 hlasů proti, 26 pro, takže to bylo zamítnuto.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 Zdrželi se schváleno. 30. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 31. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 35. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 37. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 38. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno 40. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto 41. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno 42. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 43. S dodatkem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Schodné návrhy 44-45. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 46, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 bylo staženo, 48 a 49 a 50, hlasujeme společně, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže dnes jste měli zdarma tělocvik, zvědali jste veselé ruce. Závěrečné hlasování, naposledy zahajuji hlasování. Končím hlasování. 53 hlasů pro, nikdo nebyl proti, jedno zdržení se, takže zde velká schoda o integrované námořní politice. Gratulujeme Korin Lepáš a všem stínovým zpravodajům. Rovněž velmi děkuji sekretariátu za skvělou přípravu veškerého hlasování pro dnešní ráno. Takže já vám všem děkuji. A přece jenom budeme muset ještě přijímat jednu záležitost. Ja, also wir sind bei dem Punkt 18. Dostali jsme se k bodu 18 to se týká otázky k ústnímu zodpovězení pro plénum a kdo je pro to, abychom přijeli na plénu tuto otázku k ústnímu zodpovězení, kdo je proti tomu to návrhu, kdo se zdržel. Takže to bylo tímto schváleno. Takže se tím budeme v plénu náležitě zabývat. Dobrá, a tím se dostáváme k bodu číslo 19. Yeah, Linda. Sorry, colleagues, we just adopted... No- Promiňte, kolegové, Právě jsme schválili tu ústní otázku týkající se eh, ropných břideslectových písků. Pokud vás to zajímá, tak dnes v poledne k tomu bude speciální eh, briefing ve 12.45 a také eh, před parlamentem na Place de Luxembourg. K tomu je taková drobná výstava, takže pokud vás to zajímá, můžete se o tom více informovat. Máte to i ve svých e-mailech, takže pokud chcete, můžete přijít na ten briefing. Gekonter Lobbyismus für die Děkujeme. Příklad zdařilého lobování za akci, která bude o polední přestávce před naším parlamentem. Nyní se dostáváme k bodu číslo 19, Buzz Eichhout. Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 a vyhodnocení rizika tzv. úniku uhlíku. Už jsme absolvovali rozpravu o pracovním dokumentu a nyní bude rozprava o návrhu zprávy a pan zpravodaj nás poinformuje o tom, co pěkného ve zprávě vězí. Bas Eichhut má tímto slovo. Děkuji vám. Takže teď po hlasování si můžeme trochu odpočinout a poslouchat informace o zprávě a uvidíme, jak bude vypadat ta diskuse. Je jasné, že ve zprávě jsem tedy vyzval komise, aby se držela návrhů eh, týkající se snížení o 30 do roku 2020 a měla by se tedy k těmto cílům přihlásit nejpozději do konce roku 2011. Samozřejmě byste mohli říci, že eh, přesun ke 40% by byl rozumnější eh, v souladu s vědeckými poznatky a pokud se objeví takové pozměňující návrhy, mohu s nimi sympatizovat, ale ve své zprávě tedy vyzývám jenom k tomu cíli o 30, 30% eh, snížení. Jsou k tomu dva hlavní důvody k tomu přechodu na těch 30 za prvé je to proto, že eh, mm, klimatická krize je opravdu velmi naléhavá. Podíváte-li se na vědecké poznatky, tak tam se hovoří, že do roku 2050 by globální emise měly být skutečně na vrcholu a samozřejmě se na tom podílí i Evropská unie. To znamená, že ten cíl 20% není dostatečný pro to, aby se tedy podařilo do roku 2050 snížit ty eh, celkové emise. To je samozřejmě i eh, klimatický argument a je to stále výraznější v posledních eh, letech a zvláště měsících a je to i v zájmu nás samotných, abychom zlepšili své ambice v oblasti klimatu. Podíváte-li se například na eh, účty Evropy na dovoz eh, ropy, tak ten roste o 70 miliard dolarů, jenom v loňském roce, a studie ukazuje, že ten nárůst z 20 na 30 u toho snížení by mohlo znamenat ke snížení eh, dovozu eh, ropy o 40 miliard eur do roku 2020 za předpokladu, eh, že tedy cena ropy za barel bude 88 dolarů, ale víme, že nyní ta cena ropy za barel je vyšší, to znamená, že ty úspory by byly ještě větší. Pak je tady argument zaměstnanosti. Minulý měsíc proběhla nová studie, byla eh, prezentována na stálem zastoupení Německa a tam se uvedlo, že pokud se zvýší ten cíl snížení emisí, tak se zvýší počet pracovních míst o 6 milionů eh, to nebylo ve sdělení komise z loňského května, ale tady tato poslední zpráva ukazuje, že vzroste počet nových pracovních míst. Vím, že jsou i další studie, například z minulého týdne studie, která uvedla, že možná ten nárůst pracovních míst nebude tak vysoký, ale pokud se podíví, podíváte eh, vlastně i na další eh, otázky, to jsou třeba vlastně volné emisní povolenky, přebytky, eh, tak se zdá, že skutečně důvěryhodnější je ta studie Postupimského institutu pro klimatické změny, který tedy hovoří o nárůstu pracovních míst o 6 milionů, pokud zlepšíme ten náš cíl. Pak je tady další argument týkající se zdraví. Od sdělení komise z května loňského roku proběhly nové studie. Komise vypočítala e, přínos znišení umrtnosti. Další studie e, ukázala, eh, že vlastně to může snížit i nemocnost v případě třeba astmatických onemocnění, což by mohlo znamenat úsporu 36 miliard eur ročně. Takže pokud se podíváte na úspory ve zdravotnictví, nárůst pracovních míst, snížení dovozu ropy, což je velice aktuální, když se podíváte na prudký nárůst eh, ceny ropy kvůli nejistotě v severní Africe, tak je jasné, že tady je skutečně mnoho ekonomických důvodů vedle jenom čistě klimatických argumentů. Já eh, jsem tedy tu zprávu zpracovával po slyšení. Komise poté předložila svůj roadmap pro nízkou uhlíkové technologie a tam uvádějí, že ten cíl 20% do roku 2020 nebude nákladově uh, účinný ve světle dvoustupňového cíle. Pokud se podíváte na, to, na tu posunutou činnost v roadmap, tak to není úplně dobré. Já jsem to znám, mm, zmínil ve zprávě. Do roku 2050 se hovoří o 80% snížení, eh, ale pokud budeme mít svět, kde všichni budou přispívat klimatických změn, tak nevím, jak moc toho offsettingu tam bude k dispozici a komise tady zatím navrhuje pouze 80%. Komise tedy vyslala takový signál, že 20% do roku 2020 nebude účinné z hlediska nákladů, i když eh, se vlastně některá činnost eh, posune na později, takže k tomu také musíme přihlédnout. V té roadmap, kterou prezentovala komise, se uvádí, že to může vést tedy k domácímu cíli na snížení 25 Stávající cíl je 20 do roku 2020 dohromady včetně offsetu. To znamená, pokud se podíváme na 25 ryze, tedy tuzemských, a potom se k tomu přepočte offset, tak se dostaneme na 30 A proto já tedy vyzývám k 30 nejenom tedy na domácí úrovni, ale pokud někdo bude tady mít pozměňovací návrh v tom smyslu, že těch 30 by mělo být jenom na domácí úrovni bez započtení e, offsetu, tak já jsem pro. Potom tady je otázka ještě uniku uhlíku. Všechny dosavadní nezávislé studie, které jsem našel, uvádí, že v tomto stádiu je omezený účinek v oblasti uniku uhlíku a to bychom měli tedy zohlednit. Samozřejmě, pokud se ty cíle navýší, tak ten únik nebo přesun uhlíku by se musel v této zprávě řešit a je tedy důležité, abychom vzali v úvahu i přidělení eh, finanční podpory z příjmu z eh, povolenek, z obchodu s povolenkami, tak abychom zajistili, že se investují do technologií, které přispějí k dosažení ambicioznějších klimatických cílů. Ve své zprávě tedy uvádím, jak by měly být eh, využity tyto příjmy z obchodu s povolenkami. Ale samozřejmě, pokud hm, se neschodeme na tom cíli 30%, tak ty příjmy z ETS e dnes budou poměrně eh, nevýrazné. A to znamená, že ten eh, kvalitnější cíl eh, snížení emisí bude znamenat i větší příjem z obchodu s povolenkami a více investicí do nových technologií. To jsou tedy asi takové hlavní věci z této zprávy. 28. února proběhlo slyšení. Já bych chtěl zdůraznit, že na tom spolupracujeme s výborem ITRE, Eh, který má v některých záležitostech výlučné pravomoci. V mé zprávě tedy nevěnuji takovou pozornost otázce inovací, energetické účinnosti. Eh, tyto aspekty pokryje zpráva výboru ITRE, ale samozřejmě všichni mohou předkládat pozměňovací návrhy i k těmto aspektům Eh, a je tedy možné, aby lidé z Envy podávali návrhy k, ke zprávě ITRE. Ale říkám tedy, ITRE se tím bude zabývat a zítra dokonce bude eh, vlastně na ITRE slyšení k této otázce. Já se budu účastnit a samozřejmě zvu všechny poslance výboru Envy, aby se zúčastnili tohoto slyšení ve výboru ITRE. Děkuji, pane předsedo, tím skončím a těším se na nejrůznější připomínky kolegů a doufám, že se podaří dospět k silné zprávě. Do konce června bychom chtěli vytvořit parlamentní post postoj, tak abychom mohli ovlivnit diskusy na Evropské radě ohledně toho, zda se má zlepšit ten cíl Evropy u snížení. A já eh, i v zájmu tohoto parlamentu říkám, že bychom měli říci ano, ten cíl musí být ambicioznější. Děkuji Basovi Aikoutovi za uvedení do této zprávy. Spolupracujeme zde s výborem ITRE Zpravodajka z výboru ITRE není mezi námi, což je paní Romana Cizlin. A dostáváme se ke stínovým zpravodajům, takže má slovo Salvadore Tatarela, nebo možná ne přímo. Kdo bude zde hovořit za EPP? Pokud ne, tak dám slovo dále. Aha, Richard Seber, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Je to velice zajímavá zpráva, kterou vypracoval kolega Bas Eichhout. Z obsahového hlediska tam máme trochu různé názory. Samozřejmě se hlásíme k boji proti změnám klimatu, ale čísla, která zde uvádí komise, jsou zde uvedená je třeba spochybnit. My se nadále hlásíme k tomu cíli snížení o 20% a jsme ochotni jít na 30%, pokud Eh, vstoupí v platnost mezinárodní dohoda. Nicméně USA a Čína nejsou zatím ochotní se tak, takové mezinárodní umluvě připojit, přestože vyvíjejí velké úsilí v redukci skleníkových plynů. A jistě bychom eh, mohli také v rámci Evropy přemýšlet o tom, jak naše, náš průmysl v jednotlivých zemích utvářet klimaticky efektivně, aniž bychom odebírali peníze prostřednictvím ETS, které by potom chyběly do investic. Více náklady, o kterých hovoří komise, podle našeho názoru neodpovídají realitě, ale pohybují se kolem 60 až 70 znamená to tedy výrazné prodražení pro průmysl a z tohoto důvodu nemůžeme souhlasit s unilaterálním závazkem o 30 Podle našeho názoru eh, nelze umožnit to snižování lineárně, ta křivka bude vypadat jinak, později to bude levnější činit eh, zvyšování, omezování. Carbon pitch, o tom Bas Eichhout už hovořil, dokud ten přesun z důvodu uhlíku nebudeme zvládat. To znamená to, že podniky budou odcházet z Evropy, protože se nechtějí podrobit těm přísným podmínkám v oblasti CO2, tak to v boji proti změnám klimatu moc nepomůže. Pokud chceme tento problém jasně řešit, tak bychom zde měli promyslet různá opatření, přísnější opatření, ale to je pro nás kondicio sine qua non. Co se týče energetické účinnosti a VTC příboru ITR, zde musíme také e, přidat svoji trošku do mlína, protože energetická účinnost samozřejmě pomůže jak podnikům, tak také domácnostem ve snížení nákladů. Takže 20 až 30 jsme ochotni nést pouze tehdy, pokud i jiné země na světě tuto ochodu projeví. Děkuji a nyní má slovo další kolega. Um, za prvé chci poděkovat zpravodaji za skvělou zprávu. Souhlasím téměř se vším, takže se omezím na to, co řekl Richard Sebr a také na některé náměty, co by mohlo být doplněno, aby ta zpráva byla ještě lepší. Argument, že bychom měli jít pouze na úroveň 30%, pouze pokud ostatní budou dělat to samé, tak to je vlastně, to znamená říci, že nepůjdeme na 30%. A potom bychom mohli mít jedno řádkovou zprávu. Prostě to se nestane. Když se podíváme na mezinárodní jednání v současnosti, my věříme v pokrok a je tu šance na pokrok, ale jedním z hlavních subjektů Spojené státy americké očekáváme jejich postup, ale oni určitě nebudou ochotni podniknout takovou snahu, jako my. Prezident Obama a jeho administrativa navrhli no, nový tedy strop pro emise formou zákona a to neprošlo kongresem a nedostalo se to do Senátu. Kdyby to bylo schváleno, tak by to znamenalo redukci emisí o 16 nebo 17 do 2020. Ale bylo to, vycházelo to z údajů z roku 2005. A my jsme vycházeli z údajů z roku 1990. A to skutečné číslo by nakonec bylo tedy 3%. A Obama nedokázal prosadit ani to. A to bylo ještě před volbami v polovině volebního období. Takže není sebe menší šance, že by se nám přiblížili ve snižování emisí. A pokud se to nestane tedy ve Spojených státech, a nedaří se to ani na úrovni jednotlivých států a měst a nadnárodní společnosti postupují samostatně. Pokud budeme čekat na rozhodnutí na federální úrovni, tak to je, jako bychom řekli, že nic dělat nebudeme. A některé skupiny v tomto parlamentu to chtějí, ale není možné předstírat, že to chceme a vlastně být a vidět jasně, že se to nestane podle současných zpráv a podle toho, co by bylo možné udělat. Nejdůležitější argument tady je, že i když nesouhlasíme s ambicemi týkajícími se klimatických změn a příslušných eh, řešení a týkající se záchrany naší planety před klimatickými změnami, tak musíme vytvořit co možná nejkonkurenceschopnější evropskou ekonomiku. A všechny faktory, které zmínil Bás, platí. Je těžko hovořit proti tomu, že světové regiony a země světa, které jsou nejúčinnější zisk energetiky, budou i nejkonkurenceschopnější v budoucnosti. A je těžko říci, které technologie přinesou největší efektivitu a které obnovitelné zdroje budou nejkonkurenceschopnější a tak podobně. Ale je jisté, že výroba energie a spotřeba energie z fosilních paliv a vysoká poptávka po fosilních palivech nebude znamenat konkurenceschopnost. Takže jaké politické nástroje máme použít, pozitivní a negativní. Některé, které doporučuje BAS, jsou velmi dobré. A měli bychom hovořit o minimální ceně za povolenky na CO2 a to by mělo znamenat eh, motivaci ke změnám. Ale to také dává promyslu jistotu v oblasti očekávání. A uvidíme, jak k tomu přistoupí další výbory, zejména výbor ITRE, ale skutečně otázka energetické účinnosti tak souvisí se vším, co zde prohlašujeme v našem výboru, že bychom měli více zdůraznit aspekt energetický. Této, já předložím pozměňovací návrhy a děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Uh, thank you. Then, uh, Chris uh, Davis. Děkuji, Chris Davis. Vás, the... Děkuji, pane předsedo, děkuji, Basi. Ten původní plán byl, že ten cíl navýšíme na 30 pokud bude mezinárodní dohoda. Když se toto domlouvalo, tak předpoklad ze strany Evropské unie byl, že to bude opravdu takové velké gesto, že ukážeme, že neseme historickou odpovědnost a potřebujeme tedy mít vůdčí úlohu. Ale ten argument se změnil. Teď se objevuje ekonomický argument. Musíme dělat velké investice do nízkouhlíkových technologií a obecně tedy investice do energetiky. A teď prostě hrozí, že se zablokujeme na vysokouhlíkových technologiích, pokud neprovedeme změny. A my musíme hnát eh, evropské hospodářství ku předu. Je to otázka ekonomického přežití. Eh, zda tedy budeme v první lize hospodářských mocností, a nebo zda prostě budeme překonáni jinými eh, ekonomikami. To je zcela jasné. Musíme skutečně změnit styl. A to zatím tedy eh, hodně poslanců tohoto parlamentu neuznává, neuznává to ani rada. Já jsem rád, že kolega Chris Hume, který je ministr pro eh, klimatické změny a energetiku ve Spojeném království, je vlastně v čele těch, kteří chtějí navýšit cíl na radě o 30 je to poměrně ironické, protože Chris byl poslancem eh, tohoto parlamentu 6 let a nikdy se nezúčastnil práce výboru pro životní prostředí, ale jsem rád, že se tomu věnuje aspoň teď. Minulý týden nám komise předložila roadmap směrem k nízkouhlíkové ekonomice. A ty požadavky uvedené v roadmap jsou takové, že ten cíl by se měl navýšit alespoň na 25% do roku 2020. Ale eh, ta paní komisařka evidentně byla mm, mm, přehlasována v komisi a nepodařilo se jí získat podporu pro stanovení konkrétních cílů a požadavků. Takže nyní se komisařka vlastně vrací k, pro, eh, k tomu původnímu prohlášení, ale je e, třeba provádět všechny právní předpisy, které e, už existují a pak by se nám podařilo dosáhnout toho 25% cílu. Ano, to se říká, možná je to tak, ale e, komisařka také uvádí, že v současnosti naše emise poklesly o 17 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. A zdá se, že 17 nebo 25 to už není tak daleko. Ale pane předsedo, právě jste dostal dopis od Jacqueline McLeod z Evropské agentury pro životní prostředí, kde ona uvádí, že třetina toho dosaženého snížení je výsledkem hospodářské recese v posledních dvou letech. To znamená, že ten, eh, to snížení ve skutečnosti možná by bylo asi jenom tak 12 nebo 13 oproti úrovním z roku 1990. Pak je tady problém energetické účinnosti. 20% cíl do roku 2020 a snažíme se teď zlepšit energetickou účinnost, ovšem zatím to vypadá jenom o 9% do roku 2020. Komisař pro energetiku řekl, že je připraven zavést povinné právní předpisy, ale ne dřív, než bude přesvědčen, že členské státy skutečně ty cíle nesplní. Takže je tedy možné, že se to eh, začne zpracovat v roce 2013, což ovšem znamená, že ty povinné právní předpisy asi nebudou dřív než v roce 2015, což není zrovna dynamický výkon ze strany komise. No a pak třetí věc. Komise říká, že je třeba zvýšit cenu eh, uhlíku. A samozřejmě to by byl jasný signál pro průmysl, ale není vůbec jasné, zda se podaří přesvědčit členské státy a vůbec i celou komisi e, o tomto opatření, takže ta příslušná komisařka prostě jenom doufá, že se podaří zastavit e, příliv dalších povolenek na trh ze strany některých vlád ale není vůbec jasné, zda se, jaká je bude vypadat ta cena. Bude to 20 euro za tunu, někteří říkají, že by to mělo být 30 eur eh, za tunu, abychom se skutečně přeorientovali na ty nízkouhlíkové technologie. A zdá se, že v tom komise vůbec nemá jasno. Nevím, jestli komise předpokládá, že v nadcházejících letech bude tak rychlý hospodářský růst eh, a cena se zvýší sama, protože se zvýší poptávka, nevím. Já bych rád slyšel od komise, jaké jsou její odhady v této věci. Eh, představitelé evropského elektrárenského průmyslu řekli, že oni mají vlastní roadmap pro dosažení nízkouhlíkové nebo úplně bezuhlíkové technologie do roku 2050 a říkají, že toho nelze dosáhnout bez eh, vlastně eh, zavedení příslušných nástrojů. Investice do obnovitelných energií jsou poměrně atraktivní pro řadu členských firm, združení, atraktivnější než v souvislosti s vládními eh, dotacemi, ale ta situace zatím není jasná a v řadě míst ty investice se zatím neví jako rozumné. V severní Evropě a v Německu byla, eh, bylo mnoho investicí do fotovoltaických panelů, ale to není zrovna příklad dobrého využití peněz. Konečně bych chtěla říct se následující. Podívejme se na eh, ekonomické předpovědi. Komise v současnosti soustředí eh, svou práci na odhadech ceny ropy 105 eh, dolarů za barel v roce 2020. Z toho vycházejí všechny odhady komise. A teď je to kolik? 137? To znamená mnohem vyšší než vůbec tento odhad a není jasné, zase ta cena ještě někdy sníží dívala jsem se na zprávu německého ministra životního prostředí, kde se tady zdůrazňuje, že je skutečně eh, třeba zvednout investice a říká se tam, že pokud zvýšíme ten cíl na 30%, bude to znamenat eh, více investicí a budeme v lepší pozici, abychom soutěžili s Čínou, Japonskem a dalšími ekonomikami. A pokud se to nepodaří, tak se evropské hospodářství jenom pomalý. Takže jsou tady e, e, ekologické argumenty, ale musíme asi hodně zdůrazňovat právě ty argumenty ekonomické, které jsou potřebné. Uh, Děkuji spoluspravodaji Chrisi Davisovi, ale prosím další kolegy, aby hovořili stručněji, abychom to všechno stihli. Miroslav Ouský. Děkuji vám, pane předsedo. E, já využiju té možnosti a budu budu hovořit eh, česky. Eh, zazněla zde spousta argumentů a s většinou mohu souhlasit, pouze bych eh, řekl ústy svého pana profesora z univerzity a nyní mi studente vysvětlete, proč je tomu právě naopak. Tak, jak se nám hodí, argumentujeme často boji s klimatickými změnami a v této zprávě mi chybí, přestože chválím práci zpravodaje, mi chybí odkaz na celosvětové emise. Odkaz na to, kolik dnes Evropská unie z celosvětových emisí produkuje, co jsme schopni při sebe ambicioznějším cíli ovlivnit a jak jsou na tom jiné země. Dan Jürgensen zde zmínil, zmínil Spojené státy, to, co by oni byli schopni udělat pro snížení emisí, kdyby příslušná legislativa prošla. Také mě velmi zlobí, když někdy slyším, a slyšel jsem to i na plénu, eh, že musíme být ambicioznější, když i Čína slíbila do roku 2020 své emise snížit o 40 Doufám, že všichni kolegové v tomto výboru ví, že to je srovnávání hrušek a jablek, že Čína přislíbila možnost snížení svého plánovaného navýšení, které má být minimálně o 200 případně snížit o 40. To znamená, čínský přínos k celosvětovým emisím bude v roce 2020 160 navíc. I kdyby jsme zhasli v Evropě, i kdyby jsme e, snížili e, současné emise proti roku 90 o 100 tak to nemá sebe menší vliv na klimatické změny bez eh, spolupráce se zbytkem světa. Účastnil jsem se asi čtyř posledních konferencí o klimatických změnách a vždy jsme přijížděli plní nadějí, že dojde k nějakému rozumnému kompromisu, že budeme schopni se domluvit s rozvíjejícími se ekonomikami, se státy BRICu a tak dále. A víme, že v tomto směru k ničemu nedošlo. Tedy ambice v boji s klimatickými změnami můžeme mít, eh, nejsme schopni je dnes ovlivnit. Zajímavější je ekonomický faktor a stimulace hospodářského růstu. A tam souhlasím s většinou argumentů. Eh, jsem přesvědčen, že Evropa by měla snížit závislost na fosilních palivech. Měli bychom být schopni velmi šetrně stimulovat evropský průmysl, ale zatím se našimi opatřeními eh, tato věc nedaří. Šest let poslouchám stejné, stejné věci o tom, jak nové technologie zvýší zaměstnanost a zaměstnanost v Evropě prostě nestoupá. Zaměstnanost alespoň Eh, v mé, v mé zemi klesá a dokonce naše administrativní opatření na podporu obnovitelných zdrojů eh, dosáhly zatím jediné věci, eh, možnosti skokového zdražení elektrické energie díky fotovoltaice o 20 pro, pro průmysl a o 14 pro obyvatele. To byl velký problém pro moji vládu se s tím, jakým způsobem vyrovnat a a dalšími daňovými zásahy eh, peníze vrátit občanům. To asi není rozumný, rozumný krok, který jsme si někde na začátku eh, představovali. Takže eh, já bych velmi prosil, aby tato zpráva i zaznamenala nějaký odkaz na, na nutnost mezinárodní spolupráce, aby tato zpráva zohlednila možnosti Evropy, protože veškeré tzv. nezávislé studie, které tvrdí o tom, jak přechod na bezuhlíkaté technologie z nás eh, udělá špičku na světových trzích, tak jsou zatím na úrovni papírových studií a, eh, a celosvětová konkurence nám utíká. Víme, že výroba se z Evropy za poslední 20 let stěhuje, Víme, že Evropa eh, v globálním měřítku trvale prohrává a já bych tedy prosil, ano, stimulujme Snažme se snížit závislost na fosilních palivech, snažme se snížit emise CO2, ale zůstaňme realisty. Nesmí to být ta poslední rána do vazu evropského průmyslu. Děkuji vám. Dziękuję bardzo. Jest to Czesiś? To jest Polniś, no? Řekl jsem to teď česky, ne polsky, děkuji bardzo. Jak je to česky? Yes, okay. Aha, děkuji a nyní Sabine Wills. Aha, to tu vůbec není, dobře. Tak, si. Sí, grazie, presidente. Be. Děkuji, pane předsedo. Je to už asi XT balíček o klimatu. Ve své době eh, si lidé mysleli, že země je placatá, eh, další si mysleli, že zemětřesení eh, vede k klimatickým změnám. No a teď si někteří myslí, že snížení emisí o 20 povede k tvorbě pracovních míst. No každý si může myslet, co chce. Máme samozřejmě svobodu myšlení. My se možná blí, přiblížíme k těm 20%, protože řada podniků kvůli krizi zavřela nebo se přemístila jinam a to nevedlo ke tvorbě nových pracovních míst. Právě naopak nezaměstnanost v Evropě eh, evidentně nebyla absorbována eh, těmi eh, údajně novými pracovními místy, které, která měla vzniknout objevují se studie, které uh, podporují teorii, že v podstatě zvýšení emisí CO2 není problémem pro ekonomiku eh, a vedou k tvorbě pracovních míst. No a pak je řada studií, která tvrdí pravý opak. Takže já nevím, proč tady nevysvětlíte, jak podnik, který znečišťuje a který se zavře, protože nedodržuje předpisy, podnik, který se přemístí do třetí země, eh, může najednou tam eh, produkovat stejné emise bez jakéhokoliv limitu. Může dokonce znečišťovat ještě více. Pokud se takový podnik přesune do Číny, může vypouštět o 60 víc emisí. A vysvětlete mi, jak tedy na celosvětové úrovni se díky tomu zlepší stav životního prostředí. Pokud eh, tedy my zavřeme ty podniky v Evropě, protože prostě ty, ta pravidla jsou moc přísná, tak ty podniky se přemístí do země, kde mohou znečišťovat o 60% víc. Jak potom můžete tvrdit, že v celkovém měřítku, v celosvětovém měřítku se stav životního prostředí zlepší? protože ty podniky eh, se prostě mohou přesunout kamkoliv jinam, ať už je to Čína, Švýcarsko, Spojené státy. Jak mi to tedy chcete vysvětlit, že když ten podnik bude v Číně vypouštět o 60% víc emisí, tak to nebude škodit? A když bude tedy znečišťovat v omezeném množství v Evropě, tak to je menší zlo, než když, to vypou- když jich víc, vypouští více v Číně. Já si vzpomínám, že pan předseda Buzek jednou přišel tady na výbor a řekl nám, že ho Čína informovala o svém úmyslu zdvojnásobit produkci energie do roku 2020 s tím, že se tedy zachovají, eh, zachová stav povolenek a energetické alternativy ve stavu 40, eh, pardon, 80 ku 20. To znamená 80 uhlík, 20 alternativní energie. Vy tedy říkáte, že se všechno uh, zlepší, no ale co Čína? Vysvětlete mi, proč se o Číně nikdy nemluví. Proč nemluvíte o Spojených státech amerických, které uh, možná do roku 2020 sníží emise o 17 ale ve srovnání s rokem 2000 a ne ve srovnání s rokem 1990, s kterým se srovnáváme my. Komise, která je zde zastoupena, by měla vysvětlit jeden chemický zázrak. Komise na straně 11 své zprávy píše, že pokud se nám podaří snížit emise CO2 o 30 tak to přispěje i v eh, boji proti jiným znečišťujícím látkám, například těžkým kovům. Může mi to komise vysvětlit eh, snížení emisí CO2 a souvislost se snížením obsahu těžkých kovů? Jak to chemicky funguje, ta souvislost? Leda, že by si komise myslela, že 30% snížení u emisí CO2 znamená, že se zavře x podniků a díky tomu se pak sníží i ta eh, emise těžkých kovů. Ale jak je jinak chemicky možné, že eh, tedy snížení emisí CO2 povede také ke snížení eh, látek, jako jsou například těžké kovy eh, v atmosféře. Další důležitá otázka zdraví. To je už poslední bod, o kterém bych se chtěl zmínit. Spravodaj tady hovoří o velkých přínosech pro zdraví toho cíle 30%, ale vysvětlete mi, jak je to možné, pokud jiné země budou i nadále znečišťovat a budou znečišťovat ještě více, a jeden kolega tady už, kolega Uský tady už uvedl příklad, že když zhasneme světla eh, v celé Evropě a Čína bude produkovat dál, tak samozřejmě ten přínos bude eh, eh, malý. Pak už Ehm, vlastně nebudeme moci asi ani zapalovat svíčky, protože svíčky také eh, tedy vylučují emise. Takže Evropa v podstatě zhasne, nebude nic dělat, ovšem Čína si bude dělat, eh, co bude chtít. Jak si tedy můžeme vůbec představovat, že toto nějak zlepší zdraví lidí? když víme, že i když zhasneme celou Evropu, tak jenom díky Číně se znečištění stejně zvýší. Vysvětlete mi tohle všechno, jak je to možné. Já bych, to, já bych tomu rád opravdu porozuměl. Děkuji. Kolego Rossi? Já jsem se nyní sám zapsal na seznam řečníků, co by člen výboru. Nyní diskutujeme o tom sdělení týkající se přesažení cíle 20%, ale nyní máme roadmap pro rok 2050, kde se hovoří o tom, že by to mělo být o 80% méně emisí plynů. Domnívám se, že celá diskuse by se měla pohybovat na trochu jiné úrovni. Měla by se posunout k tomu, že hospodářský model v Evropě a naše společnosti se vydají do budoucnosti, kde budou aktivity mnohem méně náročné na uhlík. Jak v hospodářské sféře, tak ve společnosti. Měli bychom si položit otázku, zda je toto šancí pro Evropu když eh, zde zvažujeme otázku pracovních míst nebo toho, že je nyní vysoká nezaměstnanost, tak právě ty investice do úspor energie nebo do změny energetických systémů bychom mohli chápat jako šanci. Zvláště jako šanci pro takové regiony v Evropské unii, které jinak nemají žádný velmi vyvinutý průmysl nebo tam nezakládají velké průmyslové podniky. Domnívám se, že diskuse by měla jít tím směrem, že ochrana klimatu je ekologické téma, nicméně stalo se také tématem hospodářské průmyslové politiky a je zde určitý závod mezi USA, Evropou a Ázií, zvláště Čínou, eh, při vývoji nových technologií a jejich aplikaci. Domnívám se, že to je to hlavní téma. A o něch 20 nebo 30 to je spíš takovým symbolem. Zda tohoto cíle dosáhneme, budeme stát v čele, a nebo budeme na konci. Já se domnívám, že z narrativního pohledu, eh, že zde není motivace pouze klimatická, ale tu zde i motivace hospodářsko-politická, je zde nová fáze růstu, nová fáze investic pokud se vám nelíbí slovo růst, tak můžeme hovořit o nové fázi investic, které směřují uvedeným směrem. Poté, co zde říkal Oreste Rossi o průmyslu, který se přesouvá do Číny, bych také zmínil následující věc. Náš klimatický balíček a systém obchodování s povolenkami ETS eh, se zabývá jenom 40% emisí, to znamená 60% emisí jde mimo systém ETS. Takže tam je velký manévrovací prostor, je tam eh, velký potenciál, který je třeba nějakým způsobem využít. A v neposlední řadě toto rozhodnutí má strategický význam. Představte si, že výbor Envy se rozhodne, že zůstaneme u 20%. Signál, který tím vyšleme zainteresované veřejnosti a jednotlivým aktérům by podle mého názoru nebyl vhodný. Už jsme dvakrát na tomto výboru i v plénu prohlásili, že Evropa by zde měla být v čele a skutečně těch 30% také zrealizovat, protože my jsme učinili tuto nabídku, byli jsme ochotní ji zrealizovat a domnívám se, že nastal čas, abychom přikročili k činům a zrealizovali to. Nedovedu si představit, že by Envy nyní udělal krok zpátky, že poté, co dvakrát už schválil 30% na, na jednou, co by příslušný výbor, při něčem, kdy se řeší něco konkrétního, udělá krok zpět a řekne, ne, ne, ne, to byla chyba, zůstaneme u 20%. Při tom všem, co jsme zde vyslechli, že čistě aritmeticky už jsme v roce 2011 na 17,3% a ještě nás několik let čeká. Já jsem se včera zúčastnil jako rozpravy u večeře v eh, organizace Eufores o rozvoji obnovitelných zdrojů energie a ukázalo se, že bychom už byli na 21%, pokud bychom splnili cíle, které si přece vzali jednotlivé země a jistě to ho bude ještě více, zvláště po tom šoku po událostech z Japonska. Zde bude zvýšený tlak na investice do této oblasti. Domnívám se, že zvládneme tuto záležitost vyřešit bez toho, aniž by průmysl odešel do Číny. Navíc je to šance pro modernizaci průmyslu u nás v Evropě. Chtěl jsem se zde osobně přihlásit o slovo, protože mám na toto téma svoje názory. Další řečník je Petr Líze. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Jsem velice vděčný, že nikdo v tomto výboru nespochybnil stávající klimatické cíle v souvislosti s tím, co se děje nyní v Japonsku. V eh, ITRE tomu tak bohužel včera bylo. Měli bychom skutečně dbát na to, aby stávající cíle Evropské unie se neměnily směrem dolů, aby jakákoliv diskuse na tomto téma byla zastavena už v zárodku, protože klimatické změny musíme brát vážně a jakkoliv hrůzná je katastrofa v Japonsku a já se přiznávám, že jsem přehodnotil svůj postoj k jaderné energetice, nemůžeme odpovědět na výzvu tím, že řekneme, budeme používat více fosilních zdrojů. Ta odpověď zní obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost. Například otázka, jak rychle má být závazný cíl 20 úspor v oblasti energetické účinnosti, bychom měli brzy projednat. Cíl pro energetickou účinnost je velice naléhavé téma, které bychom měli rychle řešit. A není ta otázka, zda má být cíl 20 nebo 30 Vidíme zde rozdíly názorů v našem výboru a ten se projevuje také ve všech relevantních grémích Evropské unie a členských zemí. My jsme sice přijali toto usnesení, ale všichni víme, že bylo přijato velice těsně. Domnívám se, že by to byla sázka do loterie, kdybychom řekli, obě strany zůstanou u své pozice, to potom může dopadnout tak i onak. Rozhodně to nebude žádná silná působivá pozice Evropského parlamentu. Tři ministři životního prostředí, velkých členských států Spojeného království, Německa a Francie požadovali přejít na 30%, nicméně ve vládách toto je sporné téma a jsou i takové členské státy, které jsou jasně proti navyšování klimatických cílů. Tato diskuse de facto rozděluje všechny instituce a zodpovědná grémia. Proto bych Eh, navrhl, abychom se přenesli přes tuto diskusi. Samozřejmě můžeme ještě tři roky setrvat na svých pozicích, jedni budou říkat 20%, druzí budou říkat 30%, ale měli bychom si také promluvit o kompromisu. A domnívám se, že kompromis, který zde mám na mysli, není jen tak jaký, ale skutečně eh, věcně podložený. Měli bychom se nyní dohodnout, že ten klimatický cíl Evropy zvýšíme z 20 na 25 pokud se eh, v příštích letech odehraje v členských státech víc než dosud, tak bychom měli nechat na stole tu nabídku 30% a měli bychom popsat, jak se k tomuto cíli hodláme dostat. Protože by bylo komplikované dvakrát otevírat legislativní postup. Můžeme ho otevřít nyní, abychom šli na těch 25% a rovnou spolu s tím popsali, co se stane, pokud uvidíme, že je možné jít až na těch 30%. Jaké jsou zde věcné argumenty? první řadě jsou čtyři. Za prvé, Evropa není sama. Ve srovnání se situací v roce 2007, kdy byly ujednány klimatické cíle, tak došlo k mezinárodnímu, zvláště v některých velkých, rychle rozvíjejících se zemích, například Brazílie se stala nebo stane brzy pátou nejsilnější ekonomikou světa a Brazílie se zavázala snížit své emise o 36 až 39 oproti svému business as usual. Ehm, my jsme říkali, že půjdeme na 30 když eh, rychle rozvíjející země se půjdou na 15 až 30 Brazílie, Mexiko už jsou docela daleko, v Číně to není černobílé, to víme, ale Čína intenzivně investuje, takže je možné, že Čína se bude v příštích měsících i v těch mezinárodních jednáních chovat konstruktivněji. Nicméně nejsme u toho cíle, ke kterému se chceme dostat a to je ten cíl maximálně dvou stupňů Celzia. A to nám přísliby jiných zemí neumožňují. A proto se domnívám, že jsou zde i argumenty pro to nejít na 30%. Už zde padlo číslo 17%. Už jsme se tedy těm 20% eh, přiblížili blíže, než si často uvědomujeme. Možná, že nová data ukáží něco jiného, nicméně dostat se na 20% neznamená žádný revoluční krok 25%, to by byl přece jenom trochu větší krok. A poslední dva argumenty, Miroslav Ouský říkal, že stoupá nezaměstnanost, ale není tomu tak všude. My v Německu činíme různé chyby, možná i současnosti, ale naše nezaměstnanost klesá a to je také v souvislosti s naším rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Komise říká, že musíme uspořit 25%, abychom splnili dlouhodobé cíle, to je důležitý argument. A e, komise říká, že by to eventuálně šlo bez vyhrocení obchodování s povolenkami. Na to bychom se měli zaměřit. Zda to by nebyl ten kompromis dát do popředí energetickou účinnost, protože komise říká, to nás dovede k těm 25%, udělat tento krok a potom rozvážně rozmyslet, kdy mezinárodní vývoj umožní jít na těch 30%, takže bychom měli vylézt ze zákopů a vytvořit kompromisy. Děkuji Petrovi Lízemu. My zde nevedeme zákopovou válku, ale po výměnu názorů. Na tomto místě bych přivítal bývalého člena našeho výboru, pan Duke Esma. Eh, vy jste byl členem tohoto výboru eh, od roku 94 do roku 97. Jste zde s organizací z Nizozemska. No, srdečně vás vítáme zde ve výboru, protože jste svědky velice zásadní diskuse o klimatické strategii. Rovněž vítám skupinu návštěvníků, kolegyně Konstance Krel, kteří už nám naslouchají delší dobu. Srdečně vás vítám. A nyní Vittorio Prodi. Grazie Presidente. Ehm, eh, Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že jsem rozpačitý z této rozpravy, protože už jsme smíchali celou řadu otázek, které vycházejí z odlišné logiky. My projednáváme, zkoumáme vhodnost či ne přejít eh, od 20 ke 30 snížení emisí. Ale referenční rámec je stále systém ETS, takže se vlastně snažíme o mezinárodní dohodu, abychom byli schopni snížit emise a tento rámec by měl být závazný, pokud možno. Komise navrhuje na rok 2050 snížení o 90 až 95 snížení emisí. To znamená prakticky bezkarbonovou eh, společnost. A rozdíl, který je mezi tímto a dokumentem, který zkoumáme, je následující. Komise nám sděluje, že jde o něco, co by mohlo nastat, protože budeme platit eh, méně za fosilní paliva a bude to mít výhody pro životní prostředí a pro zdraví. Ale to by vlastně znamenalo, že bychom mohli zcela nezávisle se zavázat k této cestě společnosti s nízkým podílem uhlíku a to mění obecnou filozofii Takže pokud můžeme jít sami ku předu, tak můžeme zkoumat emise skleníkových plynů jiným způsobem. A mohly by vlastně existovat i jiné systémy, než je systém ETS. Mohli bychom uvažovat o zdanění uhlíkových emisí s kompenzací na hranicích pro ty, kteří emitují emise a nedodržují řád, který my schválíme. A než budeme pokračovat eh, v té debatě, musíme nejdříve pochopit, v jakém scénáři se pohybujeme a v jakých souvislostech hovoříme o přechodu z 20 na 30 u snížení emisí, protože podle mého soudu, a tady se obracím na zpravodaje, především mě by skutečně zajímalo o tom jednat. Zda v souladu s komisí se pokusíme pochopit logiku, kterou je třeba přijmout. Protože potom náš postoj od dneška do roku 2050 bude muset být konzistentní. Avšak eh, pro mě existují dvě základní logiky, které by mohly být rozporné, protože se liší. V oblasti obecného řádu skleníkových emisí a energetické výroby. Takže musíme nejdříve tuto věc vyjasnit před jakoukoliv diskusí. Děkuji, pane předsedo. Zazněla celá řada věcí, ale já bych se připojila k tomu, co řekl Peter Líze. Až na to, že já si myslím, že musíme jít na 30% a možná ještě dále. A s tím, co se děje v Japonsku a co teď zažíváme, tak to je úplné vlastně nové rozdání karet v oblasti energetiky. Už nic nebude stejné po tom, co se stalo. Ani pokud jde o jaderný průmysl, ani pokud jde o celosvětovou citlivost vůči ekologickým otázkám, ať už jde o jaderné otázky nebo klimatické změny. Není to stejné samozřejmě, ale ukazuje to jasně celému lidstvu, že je tragické nebrat v úvahu otázky životního prostředí, to je otázky našeho vlastního života. A tím chci říci, že zřejmě pro všechny, kteří si přejí eh, rozvojový model, kde zelená ekonomika, obnovitelné zdroje a energetická samostatnost bude eh, mít ústřední místo a umožní nám vytvořit eh, pracovní místa, o kterých brilantně hovořil náš zpravodaj, tak já si myslím, že je tu skutečně prostor pro to, abychom byli více slyšet a bylo by neodpovědné, abychom to nevyužili. Myslím, že na rozdíl od toho, co zaznělo ve výboru ITRE, je skutečně vhodná chvíle, více než vhodná chvíle, abychom sdělili, že je naléhavé investovat maximálně do těchto nových odvětví, protože to nám umožní současně vyřešit naše problémy související s opuštěním jaderného směru, opust, opuštění ropy a naše problémy rozvoje a tvorby pracovních míst. Není jiné řešení a myslím, že nastala ta pravá chvíle, abychom se bez zbytku angažovali a my jako výbor Envy jsme mimořádně schopni v tomto směru. Měli bychom se bez zbytku pustit touto cestou, protože naši občané se nic jiného dnes nemohou přát. Musíme mít naději, že se z toho dostaneme a tato cesta nám tuto naději dává. Děkuji mnohokrát. Karl Schlüter. Uh, thanks a lot. Uh... Děkuji mnohokrát. Jo, myslím, že už jste ukázali určitého ducha kompromisu, protože vím, že ty i další kolegové z strany zelených by chtěli snížení na domácí scéně o 40%, protože to je jediné řešení, které má aspoň malou šanci eh, naplnit ty klimatické cíle, které jsme si vytyčili. Podpořilo by to i cíle v oblasti inovací. Všichni máme problémy s inovacemi. Uh, Eh, dejte tam cíl ve výši 40% a uvidíte, co se dě, bude dít s inovacemi. Těch inovací dosáhneme. Hovořilo se tu o pracovních místech. Zvažme, když chceme dosáhnout cíle v oblasti zaměstnanosti pomocí hospodářského růstu jakožto nástroje a chceme dosáhnout eh, toho cíle snížení emisí, tak bychom potřebovali 3-4% hospodářský růst, potřebovali bychom 3-4% snížení každý rok. To by znamenalo skutečnou, skutečný nárůst soběstačnosti o 5 až 6 ročně. A podle posledních zpráv komise, pokud jde o naplňování cíle energetické účinnosti, se ukazuje, že za 10 let dojde k navýšení energetické účinnosti jenom o 10 15% budeme eh, limit štěstí. My se vlastně tím nezabýváme, protože eh, proto má právomoc výbor ITRE, ale já myslím, že bychom měli říct něco o energetické účinnosti, protože jinak nemáme šanci, leda, že bychom zkrátili pracovní dobu, ale nemáme vlastně šanci dosáhnout jak snížení nezaměstnanosti, a zároveň snížení e, množství emisí, pokud se zároveň nebudeme soustředit na závazná opatření týkající se úspor energie. A to je přitom to nejrychlejší řešení, nejrychlejší cesta e, i zven z energetické krize, kterou nyní budeme zažívat i v souvislosti s diskusemi o jaderné energetice. Budeme potřebovat opravdu silná opatření na úsporu energií. A tato opatření mohou být právě eh, i velice pozitivní, pokud jde o tvorbu pracovních míst, protože rekon, to znamená rekonstrukci domů, rekonstrukci mnoha výrob, Eh, nebo eh, vlastně přestavbu bývalých jaderných eh, nebo tepelných elektráren. A to bude znamenat opravdu mnoho nových pracovních míst. Takže já myslím, že se o tom musíme zmínit i v naší zprávě. Sice proto je příslušný výbor pro průmyslu, ale měl bychom aspoň poukázat na tom, že ať už se dohodneme na snížení jakémkoliv, tak ty úspory energie jsou opravdu klíčové. Toto bych tady chtěl do zprávy doplnit. Myslím, že pan Rossi už odešel, ale těm, kteří si myslí, že 30% je opravdu eh, těžko dosažitelné a mělo by to negativní dopady, tak já nevím, jak Evropa může vidět svou budoucnost v závislosti na dovozu plynu či ropy z diktátorských režimů ve světě. Takový je totiž scénář. Pokud rychle nesnížíme využití fosilních paliv, tak scénář je takový, že budeme záviset na diktátorských režimech. A já nevím, jestli to je dobré pro zahraniční politiku nebo pro energetickou politiku a ani pro bezpečnostní politiku. Jedná se i o bezpečnostní otázku a o to, zda snížíme naši závislost na dovozu eh, fosilních paliv z takovýchto režimů. Takže asi bych možná navrhl nějaký pozměňovací návrh o tomto dilematu hospodářský růst versus snížení emisí a nezaměstnanosti. To by se mělo ve zprávě uh, Eh, objevit, měl by se tam objevit otázka úspor energie a také otázka těch politických důsledků eh, případného do, dalšího dovozu fosilních paliv. Děkuji. Ada Beslund. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že je skutečně velice obtížné soustředit se na tuto složitou otázku. Je třeba přehlížet i k tomu, co se děje v Japonsku a ta situace tam skutečně je nyní katastrofální. Chtěla bych říci pár slov v souvislosti s touto diskusí. Chceme-li skutečně tento cíl z dlouhodobého hlediska brát vážně, tak nevím, jestli bychom měli hovořit o 20 nebo 25 procentech. Spravodaj, myslím, tady předkládá dobrý návrh, ale také je třeba přihlédnout k tomu, co už jsme schválili během tohoto dne. Měli jsme tady dvě zprávy, kde jsme hovořili o flexibilitě pro průmysl. Myslím, že je velice důležité uvědomit si, jak vypadají tyto naše cíle. Ty naše cíle by měly být především dlouhodobé povahy a na této úrovni zde musíme mít také um, možnost průběžné kontroly. Jinak uh, by nám potom průmysl mohl říci, neudělali jsme uh, to a to a proto je třeba změnit cíle. Myslím, že je třeba ty, uh, to průběžné plnění cílů sledovat a diskutovat o nich i s zástupci průmyslu. Další věc. Máme určitou vyjednávací taktiku, která ovšem se mi jeví trochu eh, podivná. V Evropě už máme určité zkušenosti a eh, to, co probíhá v jednotlivých členských zemích, má dopad i na naše rozhodnutí na mezinárodní úrovni. Bylo by třeba, abychom ukázali, že je možné například eh, snížit emise a zároveň s tím ale zajistit i hospodářský růst to jsou otázky, které je třeba řešit. Je třeba se zamyslet nad tím, jak to vypadá třeba i v otázce odstraňování rtuti. E, ukázalo se, že je třeba, nebo že je možné obejít se bez rtuti a podařilo se nám díky tomu přesvědčit i jiné země. To tež platí i pro jiné chemické látky, kde jsme byli vzorem na mezinárodní scéně. A já si myslím, že to tež bychom měli dosáhnout e, i v otázkách klimatu nedovedu si představit, jak bychom mohli uh, zajít dál. Vždyť máme tolik praktických příkladů, na které musíme poukazovat při klimatických jednáních. Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit. Myslím, že skutečně tady před námi stojí reálný problém. Chceme-li, aby Evropa měla v této věci ambice, tak ano, jsou tady sice rizika se zástupci průmyslu, kteří budou hovořit o konkurenceschopnosti. Mluvilo se tady o hliníkovém průmyslu, o betonárnách. A tady možná by bylo dobré třeba vést kolektivní jednání na mezinárodní úrovni, tak aby panovaly totožné podmínky, pokud jde o hospodářskou soutěž mezi těmito firmami. A samozřejmě o těchto otázkách můžeme hovořit i ve VTO. Víme, že třeba v oblasti cel existují problémy pro mnoho členských států, ale je třeba tyto problémy řešit. Nejde vést klimatickou politiku, kterou prostě respektují jenom některá odvětví. Je třeba najít řešení pro všechna odvětví a také zajistit dostatečné ambice. Děkuji, a nyní má slovo Karl-Heinz Florenz. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych připomenul to, že jsme sice přijali různá usnesení, kde je napsáno 30%, nicméně naše legislativní dokumenty hovoří o závazném cíli 20% a pokud budou další země ochotné se zapojit, půjdeme na 30%. U té budoucí legislativy mě vždy zajímá to, jaký je aktuální stav v Evropě, co vlastně dělají členské země v EU v souvislosti s těmi 20 nebo 30 procenty. A musím říci, že se někdy opravdu divím, jak někteří kolegové Eh, nám dokonce navrhují 30% nebo 40% bez jakýkoliv podmínek a v těch zemích jsme dalece vzdáleni cíli 20%. Můžete tam přidat i mojí zemi. Tak já se rád nech, eh, řídím fakty a proto by mi, pane předsedo, bylo milejší, kdybychom zde nežonglovali tolik s čísly. Když řekneme 30%, a basta, tak to je takový velice jednoduchý výrok. Říci vystoupit z jaderné energetiky. To je také snadný úkol. Hned bych to podepsal, ale ta odpověď, jak se tedy dostaneme dále k tomu našemu cíli, který je správný, to mě zajímá mnohem více. před chvíli někdo upozornil na katastrofu v Japonsku. Nyní bude záležet na tom, abychom měli příslušné nástroje a prostředky, abychom šli na těch 20, 25 a postupně 30 Takže ten přístup i které paní Cizily hovořit více o tom, jaké nástroje zde máme a nabízet, abychom se dostali nad 20%, to je téma, které by mě velice zajímalo a rovněž velmi motivovalo. To je pro mě velice důležitá otázka. To, že se nezastavíme na 20%, to si myslím nikdo nespochybňoval. Na druhou stranu je mi líto, že pán kolega z Rosy z Itálie tu není už mezi námi, protože asi desetkrát si přál, abychom mu vysvětlili, jak se věci mají, jak to funguje. To bychom rádi udělali, ale bohužel tu není. Tak ta otázka, zda eh, bude propad v zaměstnanosti nebo ne. To je otázka zastaralých struktur v jednotlivých zemích u nás v Německu, v severním Poryní, eh, ve Svazku, tam samozřejmě výrazně ubývají pracovní místa, protože ocelářský průmysl, uhelný průmysl jsou staré struktury, které se hroutí. Hroutí se, ať půjdeme cestou zelené eh, technologie nebo ne. A proto je to správné nabízet zelené alternativní technologie. Já musím říct, že co by soukromá osoba se zde velmi angažuji a je zde třeba skutečně udělat hodně. Takže požadovat obnovitelné zdroje energie, trvalé udržitelný rozvoj je velice důležité. A už se dostávám ke konci. Pane kolego Eichhoute, já si vaší zprávy velice vážím, ale trochu mi tam chybí to, že se příliš málo staráme o to, abychom motivovali ty ostatní, kteří mají dosáhnout toho síle 30%. My zde intenzivně pracujeme na nás, na našich cílech, ale já bych si přál vidět větší evropskou klimatologickou diplomaci na straně jednotlivých komisařů, aby v pozitivním způsobem přivedli i ostatních těm 30%. Takže říkám ano, zvýšenému úsilí, ještě nemohu říci, zda eh, bezpodmínečně odsouhlasím 30%, také vám to nyní neřeknu, ale proč bychom nešli diplomatickou cestou a přivedli ostatní země k tomu, aby se přihlásili, dospěli k těm 30%. Tak jak to říkal pan kolega Rossi, je to příliš zjednodušené, jsou zde i lidé, kteří rozumí hospodářsky, on to prezentoval poněkud zjednodušeně, je to složité, o tom nepochybuju, nicméně dva významní hráči mé země, je to firma BASF a Krupp Stahl, budují nové podniky v Latinské Americe a ty staví podle stejných standardů, jaké platí také v Německu. Děkuji panu Lorencovi a je zde také pořád pozvánka navštívit ekologickou farmu. Možná, že v létě, když budeme mít čas, tak navštívíme pana Florence, podíváme se, co všechno dělá Matias Grote, prosím. Ano, pane předsedo, to je výborný návrh a možná bychom tam měli zajet ještě před prázdninami. Cíl 20% nebo 30%. Jasně se ukazuje, že zde je roz... jsou rozdílné názory. A s malou většinou půjdeme buď na těch 20 nebo na 30 a my se tady budeme tak trochu prát v našem parlamentu a všichni nás budou brát hrozně vážně, zvláště komise, že? Já si myslím, že je důležité pojmenovat nástroje. Už jsme e, řekli 30% za podmínky, že se ostatní přidají též. Jenomže to se neděje. Sice jsme v Cancúnu udělali takový drobný kluček ku předu, ale neudělali jsme ten e, krok, který měl být velký, který jsme si přáli už pro Kodaň. Já už jsem jednou říkal, že jsme mohli jet do Cancúnu i s cílem 50%, stejně by ta konference dopadla úplně stejně. A teď jde právě o to, aby Evropa ukázala, že nestojíme na místě, ale že postupujeme dále ku předu. A konkrétně, a to jsem žádal ve výboru ITRE, že eh, eh, vyšroubujeme cíle v oblasti energie, například 40% pro 2020 a získal proto velkou většinu. Jasné pojmenování těch hodnot energetické účinnosti. To je zcela jasný cíl. A připomenu například lehká užitková vozidla, jak jsme to zde projednávali v parlamentu. Když je nějaká zpráva z vlastního podnětu, ta se schváluje snadno, ale když potom jde o tu konkrétní legislativu, přijdou na řadu lobbysté, tak se najednou rozhlédnete kolem sebe a zjistíte, že jste skoro sám. Také bychom se měli zaměřit na to, jak to bude pokračovat v mezinárodním měřitku. Když si schválíme 30%, tak eh, mnozí kolegové se budou cítit dobře, mnoho lidí nám zatleská, ale to ještě neznamená, že jsme něco splnili. My potřebujeme evropskou klimatologickou diplomaci. A to musí být také na místě u baronky Eštonové. Musíme komisi upozornit na to, že se musí strukturně změnit klimatická politika Evropy, Evropské komise. Potřebujeme zde Evropskou službu pro vnější činnost. Tam musí konečně vzniknout pracovní místa, která se budou skutečně 24 hodin denně zabývat diplomací, která přispěje k tomu, že klimatologická politika bude globálním úspěchem. To zde a v této zprávě ještě nevidím to promítnutí mezinárodních vyjednávání. Eh, mechanismus CDM, Bas Eichhout to eh, pokrývá velice dobře ve své zprávě. Je třeba to kriticky Eh, zhodnotit a říci, zda jsou smysluplné a nebo nejsou smysluplné. To, co jsme schválili v roce 2008. Měli bychom to skutečně kriticky zanalizovat a nechat si čas, protože v roce 2008 jsme mnoho času neměli. Já jsem tehdy návrh na schválení v prvním čtení podpořil, ale mohu říci, že někteří kolegové, kteří nepůsobí ve výboru ITRE nebo ENVY, ty s tím souhlasili skutečně jenom se skřípěním zubů bylo to správné, že jsme to udělali předtím, než došlo ke zhroucení ekonomiky. V roce 2009 bychom nedosáhli ničeho a to nás ještě čekaly volby do Evropského parlamentu. Takže to bylo dobré, že jsme udělali to, co jsme v roce 2008 udělali, ale nyní to musíme skutečně dlouze a důkladně prodiskutovat. Nestačí mi říct si, ten, kdo chce 20%, je špatný, 30% dejme tomu a ten, kdo chce 40%, je úplně úžasný. Tak jednoduché to není. Měli bychom se jasně nakreslit cestu, kam směřuje a cíl rozvíjení obnovitelných zdrojů energie neznamená jenom zlepšení klimatu, ale i podporu vzniku nových pracovních míst. Také to téma carbon leakage kolegové mají určité obavy, že když budeme zvyšovat ty cíle, tak se pracovní místa přesunou do jiných regionů, že se budou zavírat podniky a budou vznikat někde jinde. Proto bychom měli vyvinout úsilí, podívat se přesně na to, jaká jsou zde rizika a co musíme udělat proto, aby tento problém nenastal. Už dnes máme strategie, strategie 2020 a s ní by měla být v souladu naše klimatologická diplomacie. To je něco, co se musí promítnout v této zprávě. A také ten návrh Petra Lízeho, abychom se zde v tomto výboru nerozhádávali, protože si myslím, že zde ve výboru jsou lidé, kteří posu- chtějí posunout klimatologickou politiku ku předu, ale Neměli bychom se zde rozhádat na tom procentním cíli, protože jedni budou uraženi, ty druzí budou říkat, a teď jsme jim to natřeli, ale naši adresáti nás nebudou brát vážně a parlament jako celek bude působit slabě. Proto bychom měli jako parlament vyslat jasný a silný signál, ostatním dvěma institucím, že musí mít kupředu 40 obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 a zcela jasný cíl pro energetickou účinnost a ne polovičatá řešení, o kterých se hovořilo dosud. Dobře, uvidíme, jak to dopadne. A těch 30 tam to znamená, že musíme také jmenovat určitá opatření a nástroje. A poslední přísivek pan Salvatore Tatarella. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Já si kladu otázku, a také kladu otázku kolegům, jak docílit lepších výsledků v boji s klimatickými změnami. Je to možné na základě přispění všech států, anebo pouze malého počtu izolovaných států ve světě? To je otázka, kterou si kladu. Hovořili jsme o úspěchu kankunské konference, ale pokud zkoumáme eh, sliby a ústní závazky, ano, byl to úspěch. No pokud eh, se podíváme na to, jaké závazné normy státy schválily, tak neexistuje ani jedna. Musíme, měli bychom se vzdávat naší snahy, samozřejmě, že ne, ale to nejdůležitější, co bychom měli udělat jako Evropská unie, je tlačit zbytek světa, motivovat zbytek světa, aby souhlasil se závaznými cíly. A tudíž eh, ve zprávě Důležitá část by měla být věnovaná právě této motivaci. Evropa by měla vynakladat ještě větší úsilí než v minulosti, aby státy souhlasily se závaznými cíly. A pouze takto dospějeme k významným cílům. Pokud povedeme pouze diplomatickou snahu, tak to nebude stačit. Musíme uvést příklady. V minulosti, jakožto Evropa, jsme byli příkladem cíle 2020. Můžeme pokračovat v nastoupené cestě, zlepšit to, co děláme. Ano, ale musíme být rozumní, musíme čelit každodenním změnám. Chceme udělat lep, chceme dělat více, snažit se o lepší výsledky, ale měli bychom zůstat nohama na zemi. A hlavní chyba této zprávy je, že je vlastně politickým manifestem, politickým programem. Každý má své představy a politické přesvědčení, ale vlastně rozděluje to radikálním způsobem náš výbor. A naopak, když každý z nás předkládá zprávu, měl by se snažit o nalezení linie a stanoviska přátelného pro všechny, aby zpráva byla většinově schválena, anebo aby těsně prohrála. Protože potom, pokud se tak nestane, tak dosažený politický výsledek není pozitivní. Takže já požádám zpravodaj, aby vynaložil snahu a e, souhlasil s otevřenějším, méně rigidním postojem v našem výboru protože v našem výboru existují různá přesvědčení a ta se vyskytují i v rámci jednotlivých politických skupin. Takže bychom měli zaujmout otevřenější postoj vůči kompromisům, otevřenější vůči stanovisku druhých. Uvedu příklad. Zpráva vůbec neodkazuje na cestovní mapu komise, která by měla být eh, začleněna. Zpráva neříká jasně, jaké nástroje budou sloužit dosažení výsledků, které si přejeme. Zpráva neklade na stůl dostatečně otázku ekonomických negativních aspektů. Hovoří pouze o takovém rajském scénáři, kdy vlastně zdokonalíme situaci ve zdravotnictví, v ekonomice, jinde. Je to takové lakování na růžovo situace. Je, budou to nevýhody, které bude třeba kompenzovat a analýza těchto jevů by byla velmi užitečná dle mého soudu. Tyto návrhy předkládám zpravodaji, všichni budeme také předkládat pozměňovací návrhy a nakonec bychom je dospět k přijatelnému kompromisu, protože velmi často zde v tomto výboru konstatuji, že se na první místo klade lepší klima a kvalitnější energetiku. To je všechno krásné, ale existují i každý den naléhavé situace ve světě. Myslím na to, co se děje dnes v Japonsku, myslím na otázku hladu chudoby a míru. To jsou naprosto dramatické jevy a těm musíme také věnovat pozornost. Děkuji, tak to byla naše rozprava, která byla bohatá na argumenty. Nyní vyslechneme komisi. Pan Steven Ferchote, prosím, máte slovo a potom bude mít slovo pan zpravodaj. Five minutes, if Ferchote is the name. Thank you. Za prvé chci poděkovat zpravodaji a všem členům za velmi užitečnou zprávu a zajímavou diskusi. Mám tu několik poznámek a pokusím se také se obrátit na otázky, které zazněly při diskusi. První, první věc, co bych chtěl říci, že vy jste začal tím, pane předsedo, zda otázka klimatických změn a klimatických kroků není jenom ekologickou otázkou, ale i ekonomickou, průmyslovou záležitostí a souvisí s tím, jak se díváme na eh, rozvoj růstu v Evropě v budoucnosti. A z tohoto důvodu ta diskuse přichází právě včas, že komise předložila cestovní na po 2050 a zde je několik bodů uvedeno. A nejdůležitější sdělení asi je, a to vychází z cestovní mapy, je jasná volba, kterou máme zda půjdeme cestou nízkokarbonové ekonomiky. A to znamená zásadní investici do domácí ekonomiky. My jsme to samozřejmě vyčíslili, i když ta čísla jsou nejistá. Důležité je, že pokud je o investice, je to zásadní investice do automobilového průmyslu, do stavebnictví, do energetiky, investice do domácí ekonomiky ale také úspory paliva, které z toho budou pramit, pokud budeme investovat do nízkokarbonných ekonomik, jsou stejného rozsahu. A to je významné sdělení, vycházející z naší cestovní mapy. Druhé sdělení cestovní mapy, které by mohlo být relevantní pro tuto diskusi, je, že jsme se zabývali různými scénáři, jak rychle bychom měli postupovat při splňování cílu v roce 2050. A to sdělení je, že 25 o snížení domácí domácích emisích je efektivním krokem k 80% snížení. Komise nechtěla stanovat cíle, ale hodnocení dopadu jasně ukazuje, že pokud uděláme méně v dalších 20 letech, tak to bude následně mnohem dražší. Druhá věc. Řada poslanců komentovala mezinárodní jednání a potřebu dosáhnout většího úspěchu. A na tom se všichni shodneme. My se o to maximálně snažíme při mezinárodních jednáních. Ale chci podotknout, že dnešní situace se liší oproti situaci před třemi lety, kdy jsme schválili klimatický energetický balíček, což by jednoznač, jednostranný cíl a chtěli jsme tedy být na vedoucí pozici v Kodani. A lídři v Kodani a v Cancunu schválili snížení o 3 stupně, což je dlouhodobý cíl Evropy. A kromě toho jsou tu i závazky z více než 80 zemí a také z hlavních nastupujících ekonomik v celém světě přijmout konkrétní kroky. A to se liší oproti kiotskému protokolu, který byl závazným cílem pro rozvinuté země. Dnes vidíme v Indie, Čína, Brazílie, Jižní Afrika mají vlastní konkrétní plány a, a také vycházejí a aplikují sliby, které podstoupily. Bylo, jasně se ukázalo, že Čína skutečně splňuje sliby konkrétními opatřeními a vynakládá zásadní snahu o vývoj nových technologií v celé řadě odvětví. Pokud jde o diplomaci, ano, myslím, že vysoká zástupkyně Ašnová v rámci vnější služby a povinnosti vnější služby znamenají, že zde i zde musíme vynaložit větší úsilí v následujících, v následných mezinárodních Pokud jde o uniky uhlíku a konkurence, evropského průmyslu. Je třeba poznamenat, že v klimaticko-energetickém balíčku to byl jeden z hlavních kompromisů a pilířů mezi, komprom- mezi parlamentem a radou. A dnes to aplikujeme celá konkrétně, existuje, existuje benchmarking a konkrétní alokace a chceme chránit významné odvětví ekonomiky před uniky karbonu. Je tu možnost realokace, nepřímé úniky karbonu, uhlíku. A to, co zde sděluje komise, je, a tím jsme se opět zabývali v cestovní mapě, ekonomická analýza, která se týká tedy výhledu roku 2050. Zdá jsou tato opatření dostatečná. V zásadě říkáme, že existují dva objektivní důvody, proč je to riziko nižší, než bylo v minulosti, když jsme schválili klimatický balíček. Za prvé, ceny uhlíku jsou nižší a skutečnost, za druhé, že další země skutečně schválili kodaňské sliby a uplatňují tyto sliby a ke dvěma konkrétním otázkám. Otázka týkající se dopadu vztahu se, se znečištěním ovzduší. Pan Rossi se na to ptal. Tady je jasné, že působení v oblasti klimatických změn znamená větší energetickou účinnost, uplatňování obnovitelných zdrojů energie, využívání alternativních technologií, které jsou čistší. To má dopad na znečištění ovzduší z místního hlediska, které, tedy znečištění, které je emitováno do ovzduší. A to také je pod, kvantifikováno ve sdělení z května. Pan Davis tedy vlastně odložené části, která měla dopad na ceny uhlíku. Komise se tím dále zabývá otázka tedy odložených eh, součástí. Komise zde zdůraznila to, co je jasně uvedeno v cestovní mapě, vztah mezi energetickou činností a ETS. Existují dvě politiky. Můžeme využít ETS a set aside, abychom lépe motivovali k energetické účinnosti, protože Satisfact sám o sobě vlastně bude výrazně motivovat eh, výrobce energie k energetické účinnosti a úspoře energie. A v květnovém sdělení eh, naznačujeme, že abychom mohli jít na 30%, a to teď neuvádíme v cestovní mapě, ale pokud půjdeme na 30%, tak bude třeba odložit 1,5 miliardy povolenek, což bude znamenat nárůst ze 16 na 30 euro. A pokud je o energetickou účinnost, tak bude třeba posoudit, jaká budou opad, jaké bude třeba splnit eh, v oblasti energetické účinnosti. Děkujeme za tato vysvětlení a nyní má slovo zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Od počátku chci říct jasně, já ne, očekávám potlesk za dosažení nějakého či, eh, cíle a nechci radikálně rozdělit eh, parlament, jak říká pan Tatarela. Mluvíme o tom dlouho a pokračuje to dál a já velmi souhlasím s některými kolegy, kteří říkají, to je zásadní debata o směřování naší ekonomiky. Ano, nakonec dojde k politickému rozhodnutí o určitém procentu. Ale mně nejde o, o potlesk za stanovení tohoto procenta, mně jde o tu diskusi v pozadí a nakonec bude za politický závěr o tom procentu. A já, mě záleží na kompromisech. Já už jsem v prvním návrhu přistoupil na kompromis. to žádný politický manifest zelených, protože protože naše manifesty, kdybyste je četli, abyste viděli, že jsou mnohem silnější a důraznější než to, co tady předkládám, tak já bych chtěl jasně říci, že jsem připraven vždy ke kompromisu a chci se dotknout tří otázek. Mezinárodní kontext, průmysl, který odchází z Evropy a energetická účinnost. Mezinárodní kontext. Velmi souhlasím s tím, že bychom to měli doplnit. Klimatická diplomacie a podobné věci je to klíčové aby celý svět se posunul a nejenom Evropa. Ale tentokrát se ta diskuse skutečně mění. Tentokrát chci jasně říci, že to, co my činíme stanovením těchto cílů v Evropě, to je více záležitost pomyslové politiky a už to nezávisí tolik na mezárych jednáním. To, co my chceme dosáhnout v Evropě, jako my si přejeme ekonomiku do budoucnosti a klimatické cíle samozřejmě v tomto směru se musí zbytek světa posunout ku předu, ale pro naše diskusy je klíčové, čeho dosáhneme pouze v Evropě. A zmín, zmínili jsme několikrát Čínu. Řekněme jasně, pokud jedna země bude mít prospěch s odložení těchto mezinárodních tak to bude Čína. Čína má rychle rostoucí ekonomiku, má rychle rostoucí populaci, rychle rostoucí vzdělávání a jsou připraveni skutečně zdržovat mezinárodní jednání, protože vidějí, že ve prospěch Číny je zdržování. Ne pro Evropu, ale pro Čínu je to prospěšné. A pokud si chceme udržet naše technologie, musíme postupovat ku předu. A či, Čína je nyní jedničkou, pokud jde o index udržitelnosti. Oni skutečně hledí tam, kde je nejvíce investic, je to v Číně. Oni jdou ku předu a my jako Evropa budeme prohrávat, pokud se do toho nezapojíme. Průmysl, který odchází z Evropy. Ne, pane Rosy, já si nemyslím, že by země byla placka. To je dobré, že to můžete slyšet. A ano, jsem připraven kompromisu, ale držme se argumentů. Víme, že v prvním a druhém zavazkem mluví byly tu velké vedlejší zisky pro průmysl a v první a druhé fázi průmysl vydělával na ETS, to víme. A víme, že, že měli povolenky zdarma v prvním období, aby mohli čelit eh, uhlíkovým unikům. A za třetí, v tomto roce také budeme předkládat pokyny týkající, závazné pokyny týkající se státní podpory, které bylo součástí klimatického balíčku. Takže samozřejmě, já jsem to, já mám celou kapitolu o unicích. Je to součást té debaty, ale bavme se o obsahu a víme, že zatím klimatická politika nevedla k velkým nákladům pro průmysl. Naopak došlo k vedlejším ziskům. Pokud hovořme tedy skutečně o faktech a ne o tom, že země je placatá. Velmi jasně chci říci, že se těším na kompromisní návrhy tam, kde budeme zdůrazňovat energetickou účinnost, s, tím já souhlasím, má to obrovský význam. A podobně, jako to zopakovala nyní komise, pokud dosáhnete cílů v oblasti energetické účinnosti, jste v souladu s tím domácím cílem snížení o 25%. Je to domácí cíl, tedy to uvedla komise ještě jednou. A ještě jedna věc. Pokud chceme dosáhnout skutečné energetické účinnosti, musíme upravit naše cíle v ETS a v tom, co je mimo ETS. Pokud upravíme naše cíle, tak pokud jedna země bude investovat do energetické účinnosti, tak to může druhá země odkoupit protože máme země, které jsou mimo ETS u jednotlivých konkrétních zemí tak je třeba, abychom skutečně docílili výsledků v oblasti energetické účinnosti a je třeba ukázat, docílit toho, aby to tedy mělo skutečně dopad i v terénu. Já souhlasím s energetickou činností, ale pokud chceme využít ten potenciál, musíme upravit cíle i zde. Závěr. Těším se skutečně na kompromisní návrhy nechci rozdělit parlament a těším se na rozpravu o skutečných obsahových argumentech, vědeckých argumentech a potom z toho bude vycházet pro, politické prohlášení, které by znamenalo orientaci pro evropský průmysl a samozřejmě to bude znamenat i politický kompromis. A závěr této diskuse se dívá k roku 2050, ale samozřejmě předtím je už rok 2020 a politický svět posoudí výsledky tohoto parlamentu a to nemůžeme nechat stranou. Děkuji vám a těším se na další proces s velkou otevřeností. As, eh, jag har ett viktigt meddelande, men först kanske en ordningsfråga. Linda Děkuji, Bási. Linda McEwen má procesní otázku. Není to nic důležitého. Hovoříme o úspore energie. V této místnosti je stále větší zima. Já nevím, jestli potřebujeme opravdu pouštěnou klimatizaci v Bruselu v polovině března. Nepotřebujeme už topení, ale ani klimatizaci. Nemohlo by tady být prostě přirozené prostředí. Tak uvidíme, zda se obejdeme bez toho chladného a teplého vzduchu. Nevím, kdo to má na starosti, možná technici eh, tady vzadu, eh, nebo technička se o to může postarat, pokud eh, si to vyslechla. Ett Deadline for ending. Důležité sdělení. Lhuda pro předkládání pozměňovacích návrhů je 24. března v poledne a ne 25. března, jak je uvedeno v textu. Takže lhůta pro pozměňování, eh, předkládání pozměňovacích návrhů je 24. v poledne. Sekretariát vám zašle mail, tak aby i poslanci, kteří tady nejsou, věděli, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 24. března. Nyní přejdeme k následujícímu bodu, to je změna nařízení číslo 1406 lomeno 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost. Spravodajem je kolega Stas a já mu dávám slovo. Taky Karl. Uh, Děkuji, Karle. Domnívám se, že mnozí z nás si ještě pamatují na katastrofu tankeru Erika v roce 1999. Tato ropná katastrofa vedla vlastně k návrhu nařízení a tento návrh nařízení, nebo tato nařízení už projednáváme po čtvrté. Byla to ta katastrofa, která vedla k tomu, že mimo jiné byla Eh, zřízená Evropská agentura pro námořní bezpečnost, agentura EMSA. Tato agentura funguje od roku března 2003. Nařízení už bylo třikrát změněno, mimo jiné v souvislosti s katastrofou tank, tankeru Prestige v roce 2002. A to vedlo k tomu, že EMSA dostala celou řadu nových úkolů. Mimo jiné se týkaly způsobů a prostředků které měla agentura k dispozici pro případy katastrof. A tato agentura od té doby také podporuje komisi při jejich inspekcích ropných tankerů. Všichni si také vzpomeneme na loňskou katastrofu BP eh, v Mexickém zálivu. Náš výbor tehdy velice pozorně na tuto situaci zareagoval, Několikrát jsme zde sem pozvali pana komisaře Oettingera, diskutovali jsme o tom opakovaně na plenárním zasedání, vydali jsme několik usnesení, přinutili jsme komisi k tomu, aby vydala sdělení a při diskuzi o sdělení jsme jednomyslně schválili na plénu eh, usnesení o tom, co by se mělo dít na offshoreových ropných eh, plošinách. Jedno z těch doporučení spočívalo v tom, aby se nařízení o agentuře pro námořní bezpečnost upravilo. Nyní jsme výborem, který eh, vydává doporučení pro příslušný výbor TRAN já se domnívám, že zde důležitou roli hraje to, co se stalo právě v Mexickém zálivu. A doporučení našeho výboru i ta, která byla odhlasována na plenárním zasedání, bychom nyní měli promítnout do plánované změny nařízení. Mám 14 pozměňovacích návrhů, 8 se týká příslušných článků, 6 bodů odůvodnění a těchto 14 bodů můžeme sloučit do několika skupin. Za prvé jsou to pozměňovací návrhy týkající se rozsahu působnosti EMSA a měli bychom to eh, rozšířit na offshoreové, plynové a ropné plošiny a zařízení. Dvě pozměňovací návrhy se týkají dopadu případného rozšíření působnosti tohoto nařízení. Pokud působnost rozšíříme na plynová a ropná zařízení, tak musíme také rozšířit možnosti ředitele agentury při náborové politice. A když rozšíříme tento rozsah působnosti nařízení, tak a to je pouze v bodě odůvodnění, nikoli v článku, tak eh, když se rozšíří tento rozsah působnosti, tak to znamená i dopady rozpočtové a personální. Další skupina pozměňovacích návrhů jsou dvě a to je možnost kontrol v třetích zemích například v oblasti Černomořské a Středozemního moře, protože tam je celá řada takovýchto zařízení. Třetí skupina pozměňovacích návrhů, respektive pozměňovací návrh číslo 11, je použití Clean Sea Net. To je satelitní služba, kterou má agentura EMSA k dispozici a který je zaměřený na to, aby zjišťoval úniky ropy Clean Sea Net by se mohl používat také na úniky ropy a plynu z offshoreových zařízení. A další pozměňovací návrh, ten se týče zveřejňování informací. Komise provádí různé inspekce, eh, vydává z nich analytické zprávy a já se domnívám, že tyto zprávy by měly být zveřejňovány, měly by dát, být dány k dispozici i veřejnosti. A další skupina pozměňovacích návrhů jsou dvě pozměňovací návrhy, které se eh, týkají vydávání povolení a se domnívám, že v agentuře je celá řada kompetencí a eh, zde by měla být rozšířena eh, kompetence při udělování povolení, při zjišťování nových možností. A poslední pozměňovací návrh znamená, že bychom to neměli aplikovat na stávající ropné tankery, ale i na další lodě. To je tedy vše, pane předsedo. Já jsem hovořil s celou řadou stínových zpravodajů a doufám, že tento téměř právný, prázdný sál zareaguje eh, na můj návrh, protože už se všichni chystají na oběd a na vystoupení pana Rompoje. Děkuji, Barte. Máme opravdu velmi málo času a z toho důvodu bych poprosil stínové zpravodaje, aby mluvili maximálně dvě minuty. Nejprve zástupce EPP. Iš tikrųjų, Manau, kad pranešėjo išsakytos mintis ir komentarai yra. Děkuji. Domnívám se, že myšlenky pana zpravodaje jsou velice dobré, velice logické, také vítám skutečnost, že zde dojde ke změně nařízení v souvislosti s novou situací a novými výzvami, zvláště v oblasti námořní politiky a podporuji pana zpravodaje, lépe řečeno autora stanoviska, v tom duchu, že agentura by měla být kompetentní i pro offshoreová zařízení. Zajímala by mě definice pojmů. Když zde hovoříme o zařízeních, Eh, je to, tak, jsou, je tam zahrnutá i přeprava, protože například v Balckém moři eh, se plyn, eh, plyn potom proudí potrubími takže jsou zde zahrnuté i ty produktovody nebo ne? A co se týče otázky třetích zemí, souhlasím s tím, že zde nemusíme, nemáme spolupracovat pouze s Norskem a Islandem, ale také dalšími třetími zeměmi. Agentura měla velice úzce vymezené kompetence, to jí neumožňovalo dosud eh, spolupracovat se třetími zeměmi. A co se týče Středozemního moře a Černého moře, domnívám se, že bychom to zde neměli omezovat, protože jsou offshoreové platformy i v Balském moři. Děkuji. Já děkuji Bartu Stásovi. Děkuji. Domnívám se, že e, toto stanovisko je velice dobré a musím říct, že z valné části ho podporuji. Jde o agenturu EMSA a o to, jak v budoucnu zabránit katastrofám na moři. A je to také otázka rozšíření kompetencí agentury EMSA. Zde mám jednu takovou otázku nebo nápad, který se zde objevuje často, zvláště také ve výboru TRAN. Zda by měla existovat něco, jako si, jakási evropská pobřežní hlídka, která by byla součástí agentury EMSA jestli by nebylo dobré, kdyby se parlament ujal této problematiky a zmínil ji právě zde v této zprávě, aby kolegové z výboru TRAN rozšířili kompetence agentury EMSA právě v tomto ohledu. Nevím, jestli je zde zástupce komise nebo EMSA zda je tento nápad cestný či nikoli, ale já se domnívám, že bychom skutečně tam prováděli kontroly. Já žiji přímo na hranici s Nizozemskem a vím, jaké je tam přetahování o kompetence. Zvláště ve vodách tam nejsou zcela jasně vyřešené hranice a otázka způsobu kontrol. Tak Kdybychom alespoň podnítili diskusy na toto téma, bylo by to vhodné. A pokud by takováto služba vznikla, tak by měla být součástí EMSA. Děkuji, není paní Lepáš. Já bych chtěla říct si navrhovateli, že si velice cením jeho stanoviska. Já v podstatě k tomu nemám moc co dodat, takže budu rychlá, pane předsedající. Nejprve, eh, pokud jde o ty platformy, samozřejmě to je problém, který přetrvává. Já tedy s velkým zájmem očekávám zprávu komise k tomuto tématu. Eh, zprávu jsme zatím neobdrželi a čím rychleji ji budeme mít, tím lépe. Za druhé chci podpořit, eh, jak navrhuje navrhovatel, vlastně rozšířit mandát agentury tak, aby mohla tedy pokrývat i ropná a plynová zařízení na moři. My jsme už o tom hovořili v roce 2010. Je také třeba sledovat eh, vlastně prostředky, Eh, agentury a posílit její prostředky tak, aby mohla plnit své úkoly, protože je nesmysl dávat institucím pravomoci, které potom tyto instituce nemohou vykonávat. To je velice frustrující. Také podporuji to, aby Eh, tedy se prováděly i inspekce ve třetích zemích Středozemního moře a eh, Černého moře, kde jsou právě ta ropná a plynová zařízení a podobně jako navrhovatel také doufám, že agentura přispěje i v otázkách boje proti znečišťování a incidentů na moři. To může být určitě velice užitečné při otázkách eh, produkce a těžby hropy a zemního plynu. Děkuji vám. A pan Stevens, stínový zpravodaj ECR, tady není, pan Ferrera z GUE také ne. A protože tu nemáme žádné jiné stínové zpravodaje, tak končím diskusi. Ale máme tady ještě zástupce komise, pokud se nemýlím. Je tam zástupce komise? Dobré odpoledne. Nejprve chci poděkovat navrhovateli za úvod a za ty návrhy, které vám předložil. Když dovolíte, chtěl bych se vyjádřit k některým pozměňovacím návrhům, které předložil. Pokud jde o komisi, tak my samozřejmě chápeme, že jste citliví na otázku ropných a plynových zařízení na moři a proto jsme do našeho návrhu vložili možnost, že by EMSA mohla zasáhnout v reakci na znečištění z těchto zdrojů. Nicméně eh, to, co nyní požadujete jednotlivými pozměňovacími návrhy, je vlastně jít ještě dál a EMSA by tedy podle těchto návrhů prováděla inspekce těchto zařízení na moři, to znamená, že by se zapojovala už do prevence znečišťování. Eh, jak navrhovatel správně řekl, tak útvary komise jsou eh, mm, vlastně připraveny jednat v této věci a je to je tedy trochu divné žádat agenturu společenství, eh, aby zasáhla ještě vlastně, než zavedeme příslušné pravomoci. To znamená, že EMSA Eh, tedy může provádět inspekce v jiných oblastech, tak jak je to definováno v právním základu. Například pokud jde o dodržování eh, klasifikací nebo mm, školicích eh, orgánů ve třetích zemích. Takže je třeba vždy vymezit vlastně mandát EMSA pro inspekce i ve třetích zemích. Na to jsem chtěl tady upozornit. Potom bych chtěla ještě vyjasnit pár věcí, které se týkají pozměňovacích návrhů 4 a 10, protože navrhovatel tady uvádí, že stávající eh, systém dozoru EMSA se pouze týká ropných tankerů. A já bych chtěl zdůraznit, že se to týká Eh, veškerých lodí, které mají vyšší než určitou tonáž, takže toto už je pokryto. Eh, možná to pak mohu vysvětlit podrobněji eh, bilaterálně. Potom bych chtěl ještě hovořit o návrhu větší transparentnosti, pokud jde o inspekce, které má agentura provádět. Chtěl bych říci, že komise vidí ten výsledek inspekcí EMSA jako velmi užitečný, protože to je příspěvek pro její institucionální práci v přípravě společné akce členských států. Je to citlivá část, díky níž komise může finalizovat vlastní práci. A tím bych asi zatím skončila. Poděkovala za příležitost zde vystoupit. Děkuji vám, Barte, závěrečné slovo. Kurt. Eh, Děkuji, budu stručný. Konstatuji, že mám relativně velkou podporu v parlamentu, zatímco komise je trochu kritičtější. Měli bychom si spolu probrat věci, kde jsou možná určité právní problémy, co se týče té otázky té pobřežní služby nebo pobřežní hlídky, to jsem neměl původně na mysli, ale možná by bylo dobré zahájit na toto téma diskusy. Ale Nejprve bych to chtěl projednat eh, s zástupci organizace EMSA. Eh, zatím jsme to neprojednávali, ale jistě jsem ochoten to učinit, než eh, budou předkládány případné pozměňovací návrhy a jsem samozřejmě ochoten toto téma projednat rovněž s komisí. Domnívám se, že to byl skutečně velice užitečný podnět. Děkuji. Deadline for amendment then Lhuta pro pozměňovací návrh je 24. březen ve 12 hodin a hlasovat se bude 18. až 19. dubna, tak je to alespoň naplánováno. Přeji vám všem dobrou chuť a ve 13.